záležitostech. Jednak Arktická rada a i Evropská unie si myslí, že by mohli těžit z toho, kdyby se Evropská komise stala tímto stálým pozorovatelem, protože bychom mohli programy lépe koordinovat, pokud bychom tam byli přítomní ve všech strukturách této Arktické rady. Domorodé obyvatelstvo představuje důležitého hráče. Chceme se zapojit do rozsáhlého širokého dialogu, založeného na celosvětových politikách, které vedeme v podpoře domorodého obyvatelstva, což v ostatních částech světa se setkalo s pozitivní reakcí. Mm, například v březnu došlo k, k summitu, který se věnoval této otázce se v Bruselu. Dovolte tři oblasti, ve kterých se domníváme, že by Evropská unie mohla přinést praktickou přidanou hodnotu pro posílení řízení životního prostředí v oblasti dalekého severu, především díky práci Arktické rady. Jednak jsou to různé klimatické záležitosti, například eh, karbon, metán, to znamená znečišťující prvky, které sice nemají dlouhodobý charakter, ovšem mají zásadní dopad na klimatické změny společně s, eh, s dopadem CO2. Čili musíme bojovat proti těmto klimatickým změnám v arktické oblasti, což vyžaduje reakci i v těchto, u těchto krátkodobých dopadů jednotlivých eh, znečišťujících plynů, a to nejenom v arktické oblasti, ale mimo ní. My podporujeme úsilí Arktické rady právě v, v, v této oblasti. A samozřejmě, že to ale nesmí zabránit boji proti dlouhodobému dopadu znečišťujících plynů. Podporujeme různé geogra- rozsáhlejší geografické aktivity v boji proti znečišťování i na základě mm, různých mezinárodních dohod e, i v oblastech, které pokrývají v severní, na severní polokouli i oblasti, do kterých zasahuje Evropská unie a pokrývá je evropská legislativa v oblasti životního prostředí. Druhá oblast je pozorování a hodnocení problémů v této oblasti, tak abychom lépe porozuměli různým environmentálním trendům v oblasti, praktické oblasti Máme zde například iniciativu mm, sítě, která se zabývá udržitelným nebo dlouhodobým pozorováním této oblasti a kterou zahájila Arktická rada. Chtěli bychom podpořit a posílit mezinárodní spolupráce, synergie v této oblasti právě v rámci této sítě, která pozoruje situaci v arktické oblasti. Chceme samozřejmě zamezit duplikaci úsilí a využívat naše finanční prostředky efektivnějším způsobem. Komise a Evropská agentura pro životní prostředí mají mnoho let zkušeností, včetně dobrých partnerství a vytváření sítí pro výměnu informací. Snažíme se tyto sítě dát k dispozici eh, síti pro pozorování Arktidy. Dalším oblastí je integrovaná námořní politika. Před třema lety Evropská komise přijala integrovanou námořní politiku. Od té doby a začínají být vidět výsledky této politiky. Integrovaná námořní politika vychází z předpokladu, že každé námořní prostředí je um, specifické a že si zaslouží uh, trvale udržitelný rozvoj a, a odpovídající ochranu. Uh, a my uznáváme, že většina problémů, které musí řešit Arktida, eh, jsou způsobeny jinde, včetně Evropské unie. A my chceme eh, pomoci tomuto regionu prostřednictvím integrované námořní politiky a chceme přispět svoji zkušeností eh, k tomu, aby tato oblast mohla být lépe, se mohla dále lépe rozvíjet. Mnohokrát děkuji za pozornost. Grazie, dottor Reynolds. Possiamo... Děkujeme. Děkujeme doktora Reynoldsi. A nyní můžeme zahájit diskuzi. A pan Gáler je zpravodajem k tomuto tématu. A nyní nám přednese své myšlenky a nápady. Děkuji, pane předsedo. Já bych to rád shrnul ještě v závěru, ale nyní bych rád položil několik otázek odborníkům. Nejdříve bych jim rád poděkoval za přehled, který nám podali. Dali nám za prvé informace o tom, co se děje s klimatickými změnami, jaké to má důsledky pro mořské trasy. A na druhé straně nám představili i skutečnosti o tom, co se děje v přímořských státech a jaké politiky tyto státy praktikují. <clears throat> Hovořili také o Arktické radě. Když se podíváme na tu perspektivu mnohých změn, které právě eh, které nastanou eh, díky klimatickým změnám, že se otevřou ty lodní trasy. Otevírá se mnoho otázek pro životní prostředí v této oblasti. Ale klimatické změny nám poskytnou a umožní také objevení nových nalež, nalezišť ropy a zemního plynu. Jaký vliv to bude mít na místní zprávu v oblasti? Postačí stávající právní předpisy a právní opatření, tedy United Nations Convention on the Law of the Sea. Postačí tedy tento právní dokument? Bude i nadále relevantní? V jakém právním rámci vidíte možnosti nadále spolupracovat? A nebo vidíte eh, že existuje nějaká nutnost vypracovat zcela nový právní základ, nové právní dohody. A zajímá mě také role Evropské unie v této souvislosti. My jsme samozřejmě také legislativním orgánem a legislativa má již dnes minimálně nepřímý vliv na region. A to, i když třeba sami nemáme pobřežní linii. Jakého názoru je, jste tedy vy, jaká je role Evropské unie? Grazie, onorevole Galler. Děkuji, pane Galere. Slovo dostává paní Jakonsaris, pravodajka. Jo, kiitoksia puheenjohtaja. Professori Ingimunda. Vážený pane, pan profesor Ingimundarson řekl, že eh, nepotřebujeme žádná zastaralá řešení. To je pravda. Nebo žádná urychlená řešení. Ale co potřebujeme rychle udělat, je vytvořit eh, prostředí důvěry. A tak, aby eh, nedošlo k nějakým teritoriálním rozporům a aby nedošlo k jejich eskalaci. Obecný přístup je, že eh, na severu je takové určité Eldola, Eldorado. A my eh, víme, že možná bude potřeba eh, další planeta, proto abychom se uživili. A někteří vidí ten sever jako takovou další planetu, kde je spousta zdrojů. Já si myslím, že v tomto momentu, v této chvíli je nesmírně důležité právě vytvořit prostředí důvěry, aby nedošlo ke konfliktům. A mezinárodní průzkumníci řekli, že abychom mohli využívat arktického regionu, bude třeba mít eh, nový model mezinárodní spolupráce. Je třeba posílit pozici Arktické rady, ale neexistuje zde mnoho důvěry vůči této instituci. Já bych se vás chtěla zeptat na váš názor na tuto věc. bylo by možné vytvořit eh, interdisciplinární skupinu pro hodnocení eh, situace. Máme eh, panel pro klimatické změny a mohli bychom mít podobný panel pro arktický region. Takováto skupina by pozorovala arktický region a byla by konzultována při vytváření legislativy, která se týká tohoto regionu. A myslím si, že tato skupina expertů, skupina odborníků by mohla také eh, pomoci zabránit eh, nějakým teritoriálním konfliktům. Myslím si, že potřebujeme o Arktidě více informací. A z tohoto důvodu se domnívám, že by bylo dobré eh, mít také nějaké centrum pro informace o Arktidě. V Laponsku v Rovanemi je podobné centrum a toto centrum nyní staví, slaví 20. výročí. Já si myslím, že je dobré, že existuje takovéto centrum, ale bylo by třeba ho rozvést, aby to eh, bylo velké centrum pro informace o tomto regionu a tím by bylo možné vytvořit prostředí důvěry. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Nyní předávám slovo panu paní Švaby Jansen. Ano, pane předsedo. Já jsem byla a členkou zemské vlády v Hamburku. A my jsme se samozřejmě často zabývali eh, tématem hamburského přístavu. Je to největší přístav v Německu a je to druhý největší přístav v Evropě. Minulý, minulé léto Beluga eh, společnost eh, pro lodní představu, přepravu se začala zabývat tím, jestli by bylo možné využívat tuto severovýchodní cestu mezi Ázií a Evropou. Já jsem se chtěla zeptat, eh, jaké kroky je nutné učinit, aby takováto cesta eh, se stala skutečně bezpečnou alternativou přepravy a jak by Evropská unie mohla dlouhodobě rozvíjet tuto cestu. Je to nesmírně důležitá cesta pro naše hospodářství, eh, pro budoucnost našeho hospodářství. A obecně bych se chtěla zeptat, jaké jsou možnosti Evropské unie, jakou roli by měla sehrát Evropská unie v jednotlivých různých fórech, která se zabývají tématy Arktidy. Děkuji. Děkujeme, paní Schneiby. Nyní paní Luezing, stěnová zpravodajka z GUE. Mikrofon, prosím. Jetzt besser? Also nochmal vielen Dank. Ještě jednou mnohokrát děkuji za důležité informace. Tímto tématem se zabýváme zcela nově. A toto téma bude v budoucnosti nesmírně důležité. Já jsem si přečetla celou řadu analýz a v těch analýzách se objevuje něco, co jde eh, ruku v ruce s tím, co říkal pan Ingi Mundarson. A to, že v budoucnosti by Arktika mohla, Arktida mohla být místem geopolitických konfliktů. Já si myslím, že toto bude velká výzva pro civilní řešení konfliktu. Já si myslím, že Evropská unie by zde mohla sehrát velice dobrou roli. S ohledem na nedávnou katastrofu v Mexickém zálivu mnoho skupin jako WWF požadují, aby v co nejkratší době bylo vyhlášeno moratorium na těžbu ropy v Arktidě. Já bych se chtěla zeptat, co si myslíte o tomto návrhu. A pokud jde o to, co říkal pan Gáler, já bych na něj chtěla navázat. Eh, chtěla bych se vás také zeptat, jestli se domníváte, že současná právní úprava stačí, jestli to stačí pro vytvoření prostředí důvěry. Chci se podívat na ten právní rámec smlouvy o Antarktidě. A chtěla jsem se zeptat, jestli by bylo dobré možná vytvořit podobný právní rámec pro Arktidu. V takovémto právním rámci by bylo možné upravit otázku využívání přírodních zdrojů, stejně tak jako využívání této oblasti pro vojenské účely. Něco takového by v právním rámci mohlo být zakázáno. A tato no, smlouva tohoto typu byla doposud odmítána ze strany států, které jsou, sousedí s Arktidou. A možná by ale takováto smlouva mohla pomoci zmírnit případné konflikty a zároveň by bylo možné tímto způsobem učinit Arktidu jako demilitarizovanou, demilitarizovanou zónou. Děkuji. Děkujeme paní Lösing. Nyní má slovo pan Koval. Pět minut. Děkuji bardzo, paní předsedající. Vystoupení představitela komisí. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Za co jste komise řekl? nebo nám podal nějaké informace o domorodých obyvatelích v Arktidě a hovořil o první schůzce s těmito obyvateli, s domorodými obyvateli Arktidy, která se již konala. A já bych se chtěla zeptat, co chtějí tyto organizace eh, domorodých obyvatel? Co si přejí a co my si myslíme o těchto jejich přáních. Prosím vás, dejte nám nějaké specifické příklady. Já bych totiž chtěl především zajistit to, abychom přistupovali k těmto lidem s náležitým respektem. A další otázka. Jaké jsou vztahy mezi těmito skupinami domorodých obyvatel a dalšími státy, nejenom členskými státy EU, ale také ostatními státy. Jaké jsou tedy ty vztahy mezi domorodými obyvateli a danými státy, které se nachází v arktickém regionu? Dále bych se chtěl zeptat, jaký je postoj Evropské unie k těmto potřebám a přáním domorodých obyvatel. Děkujeme panu Kovalovi. Nyní má slovo Jaten Maki, zástupce ALDE, na pět minut. Děkuji, pane předsedo. A chtěla bych poděkovat zpravodaji za to, že zorganizoval tento seminář. Děkuji panu Gálerovi tedy za to, že zorganizoval tento seminář o arktickém regionu zde v Evropském parlamentu. Hovořit o tomto tématu je nutné. Parlament musí být v této oblasti aktivní a musí se účastnit diskusí a zavádět samostatně iniciativy. Už se eh, zde zdůrazňovalo, to, jaká je souvislost mezi klimatickými změnami a změnami životního prostředí v Arktidě. A hovořilo se také o tom, jak musíme pro tuto oblast provádět hodnocení dopadu na životní prostředí. Další věc, kterou bych chtěla zmínit, jsou práva domorodých obyvatel. ve finském, norském a v, ve Finsku a Norsku v některých oblastech jsou domorodí obyvatelé sami, kteří um, žijí v této oblasti a já se domnívám, že je nutné tyto lidi e, zohledňovat. Musím říci, že jsme ale nejednali tím nejsprávnějším způsobem a pokud jde o zacházení s těmito lidmi. Musíme hodně věcí zlepšit, musíme eh, vést eh, dialog eh, s těmito lidmi ze skupiny sami. Nemůžeme činit politická rozhodnutí, aniž bychom si vyslechli názory těchto lidí, kterých se naše politika dotýká. Já bych eh, se chtěla zeptat, jaký máte názor na takovýto pravidelný dialog a jaké řešení se třeba připravuje. A za třetí, a kolegyně Liza Jakonsary z Levice hovořila velice moudře a já bych chtěla navázat na její myšlenku týkající se rozvoje Arktického informačního centra, které by mělo být zdrojem veškerých informací o Arktidě. Toto centrum je v Rovanimemi, tam už tedy existuje i infrastruktura pro toto centrum. A takovéto centrum by mohlo poskytovat informace pro arktickou síť. A v blízkosti je univerzita, která může pomoci navázovat mezinárodní kontakty. A je zde prováděn také průzkum na vysoké úrovni, to znamená, že by zde bylo možné využít synergii. Děkujeme, paní Jatamaty. Nyní bohužel bude muset zkrátit řečnickou dobu pro ostatní řečníky na polovinu, protože zde máme ještě mnoho přihlášených, bohužel máme pouze omezený čas, protože zpravodaj nás musí opustit o půl jedenácté a musí ještě vystoupit na konci diskuse, takže pan Prody dvě a půl minuty. Děkuji za slovo, pane předsedo. Jde o nesmírně důležité slyšení. Především proto, že zde hovoříme o přírodních zdrojích. Ruská federace pod Putinem právě umístila svou eh, vlajku na dně eh, Severního ledového oceánu v podstatě stejným způsobem, jakým si značkují svá teritoria i zvířata a v podstatě vidíme, že dochází k určité hře, určité hře národních zájmů, to znamená určitý boj o přímý okamžitý přístup k přírodním zdrojům. Ovšem nejde pouze o arktickou oblast. Proto si myslím, že bychom měli reagovat. Pokud bychom začali na zelené louce, tak bychom mohli využít arktickou oblast jako jakýsi lakmusový papírek, to znamená začít eh, z toho nebo vycházet eh, z premisy omezeného množství přírodních zdrojů. A zároveň si musíme všichni uvědomit, že všichni, všichni, všechny země jsou vzájemně propojeny, to znamená, všechny země jsou závislé právě na tomto omezeném množství přírodních zdrojů. Proto potřebujeme vhodné správné řízení těchto zdrojů, jelikož máme omezený, omezená, omezenou kvantitu těchto zdrojů a samozřejmě se snažíme zabránit potenciálním konfliktům v boji o tyto zdroje. Proto se ptám, zda bychom nemohli právě v této arktické oblasti využít jiného přístupu. To znamená vhodné politiky a ne nějaký mocenský boj. Další Část mého příspěvku se dotýká domorodého obyvatelstva. V květnu jsem měla možnost zúčastnit se právě té schůzky o právech a postavení domorodého obyvatelstva v arktické, teda obecně. A já si myslím, že právě arktická oblast by mohla sloužit za jakousi laboratoř, kterou bychom mohli využít pro mm, dosažení vhodných mechanismů, zapojení těchto domorodých eh, obyvatel do rozhodovacích procesů od samotného počátku. A v tomto úsilí bychom se mohli snažit právě napravit ten přístup spíše zneužívání celé oblasti, který jsme využívali v minulosti, kdy jsme pošlapávali práva těchto lidí. Děkujeme, pane Prody. Dvě a půl minuty, paní Rozpachová. Děkuji, pane předsedo. Já pocházím z jedné z těchto zemí, které hraničí s Arktidou. Jsem z Dánska a Grónsko je součástí Dánska, jak všichni víme. Ale Grónsko a velice vědomně zamítlo členství v EU. A V Grónsku bylo, byla v poslední době nalezená ropa. Eh, nyní jsme svědky toho, že se Grónsko obrací spíše k USA než k Evropě. Je zde celá řada a zemí hraničících eh, s Arktidou. A jenom některé jsou členy EU, eh, Švédsko, Finsko patří mezi tyto země. Já se domnívám, že je otázka, jestli k tomu vůbec máme co říkat. E, já jsem členkou delegace pro Kanadu. Já jsem se ptala v Kanadě, jak to vypadá se e, severozápadní cestou. A dozvěděla jsem se, že se požadují platby za to, poplatky za to, když tam nějaká loď, loď chce projet. A já jsem se tedy na tuto otázku ptala, ale nedostala jsem uspokojivou odpověď, nebo vůbec žádnou odpověď. Já si myslím, že je velice dobře, že o tomto tématu hovoříme, ale Myslím si, že my jako Evropská unie nemáme mnoho možností uh, nějak hodně věcí v této oblasti určovat. Děkuji, pane předsedo. Děkujeme, říká pan předseda a nyní pan Taler, dvě a půl minuty. Eh, Děkuji za slovo, pane předsedo. Mně se zdá tato diskuse velice zajímavá. Podporuji harmonickou politiku Evropské unie, harmonizovanou politiku Evropské unie a vůči Arktidě. Je třeba si ale uvědomit, že ostatní aktéři jsou v této oblasti velice aktivní. Já bych měla měl otázku na dva profesory. Existuje nějaká studie nebo máte nějaké, nějaký osobní názor k tomu, jak nárůst dopravy v Arktidě by eh, mohl vést k dalšímu ústupu arktického eh, ledu. A byli jsme svědky toho, že zde a, že při narůstání dopravy a led ustupuje. Dále jsem se chtěl a zeptat, jestli v Arktidě existují ještě nějaké ostrovy, a které nepatří žádnému státu a které by a, mohly a, pomoci k dalšímu rozvoji této oblasti pro dopravu. Děkuji. Děkujeme. A nyní dvě a půl minuty, pan Tanov. Děkuji za slovo, pane předsedo. Částečně má můj dotaz eh, už byl položený paní kolegyni Rozbachovou. Rovněž mě zajímalo Grónsko, jeho status. Hovořil jsem o tom s kolegyní, pokud vím, tak umožní v rámci zahraniční politiky, aby tu vedla vláda Dánska technicky v podstatě jsou závislým teritoriem, ovšem snaží se o úplnou nezávislost, to znamená de facto říct, že Grónsko je součástí dánské zahraniční politiky, to si myslím, že je nesprávné a samozřejmě, že to není součást EU. Myslím si, že v podstatě to je jediné teritorium, které vystoupilo z EU, protože na to se musí, a protože z té chviličku už bylo. A další, to znamená členem. A další poznámka je od, ta už padla od kolegy z GUE, to znamená mm, záležitost, která se dotýká například nerastého bohatství v této oblasti. Já osobně se domnívám, že když to tam v podstatě bylo 100 tisíce miliony let, tak si myslím, že by bylo dobré, abychom to využívali přece pro dobro našich občanů. Já si myslím, že bychom to neměli proměnit na nějakou rezervaci. Měli bychom samozřejmě postupovat na základě práva, legislativy, to je jasné, musí zde existovat nějaká spolupráce, už mělo by se to využívat a proto ta analýza, nevím, zda bychom se měli využívat tu to znamená um, dohodu, která se dotýká arktické oblasti, protože v podstatě zde nejde o nějaké teritorium pevniny, ale především, um, především uh, o oceány. My můžeme přece přesvědčit Američany, Rusy, Kanaďany, že nemohou využívat energetické zásoby oblastí, přece, které jsou bohaté na přírodní zdroje a svět čeká na tyto zásoby, protože samozřejmě do budoucna budeme mít těchto zásob čím dál tím méně. Jinde děkujeme, pane Tardoku, a nyní poprosíme naše odborníky přesně v tom pořadí, ve kterém vystoupili na začátku a poprosil bych všechny, aby dodrželi pětiminutový časový prostor. Samozřejmě, že máte určitý prostor navíc, abyste mohli opravdu odpovědět i na všechny osobní otázky, pane profesore Ostringu. Děkuji za slovo, pane předsedo. Rád bych reagoval alespoň na dvě otázky. První se dotýká toho konceptu boje eh, nebo určitou honbu za zdroji, přírodními zdroji a zda to je budoucnost arktické oblasti. Já osobně se domnívám, že to je nepochopení. To je nepochopení a to proto, podle mého názoru, že určitá ohlava za těmito zdroji znamená, musí znamenat, že v podstatě tam jsou určitě konkurenti, to znamená někdo soutěží o zdroje, které předtím neměli a tyto zdroje nikomu předtím nepatřily. Ovšem zdroje v arktické oblasti, ty patří jednotlivým státům, které mají pobřeží v této oblasti. To znamená, že nemohou v podstatě, to znamená, nebo není zde důvod pro nějakou soutěž této oblasti, protože je to, protože jim to patří. Patří jim to na základě mezinárodních a zároveň mm, mezinárodních úmluv a národní legislativy, čili nějaká, mm, nějaké závody nebo nějaká soutěž v této oblasti. To rozhodně není správný přístup. Ty zdroje tam samozřejmě existují, ovšem patří zemím, které mají pobřeží s touto oblastí. A další záležitost, Otázka, zda zde máme dostačující systém pro zprávu um, tohoto teritoria, zda potřebuje nějaké další mezinárodní dohody, které by pokrývaly celou tuto oblast, zda další rozprava, zda vůbec potřebujeme Arktickou radu, takovou, to znamená radu, která pokrývá tento severní ledový oceán, která v podstatě byla dohodnutá pouze mezi jednotlivými státy a odklání v této oblasti a odklání se od mezinárodních dohod. Já osobně se domnívám, že Severní ledový oceán je nesmírně zajímavý a uh, jiný, um, jin, jiný prvek, protože v podstatě eh, je zde veliké množství, eh, množství eh, ledu arktického ledu eh, úmluva z roku 82 obsahuje několik různých částí, například dva, článek 234, který se zabývá eh, ledem ovšem, nebo ledovými oblastmi ovšem, ne námořním ledem. Proto se ptám, můžeme považovat tento led za teritorium, protože jsme schopni, řekněme, tam přistát s nějakým letadlem, můžeme tam hm, například eh, dochází tam k dopravě v této oblasti, můžeme tam postavit nějakou stanici a tak dále. Čili v podstatě jde o nějaké území, ovšem zároveň hovoříme neustále o vodním živlu, o vodě, i když to slouží oběma účelům. V podstatě podstatě v té centrální oblasti nikdy nedocházelo k přechodu lodě. My můžeme tomu říct, že je to otevřené moře, které by nepatřilo nikomu v současné době. Sice dochází k mm, k tomu, že lodě plují v této oblasti, můžeme to považovat za, za otevřené moře na základě článku 3. Ovšem v 60. 70 letech ducha, už v té době se hovořilo o tom, co to vlastně je tento, tento uh, let na moři, nebo zda to teda, co to je, jak to definovat. A v podstatě od té doby se na to zapomnělo. Rusko i Kanada vedou rovněž diskuze na toto téma a hovoří se, to znamená tato diskuze, která se zabývá tím, jak nahlížet vůbec na tento let. Můžeme ho považovat za území, můžeme ho považovat za teritorium. Čili co to je, co to je tento, tento oceánský led a může vést k, k potenciálním konfliktům, osobně nevím. Děkujeme, pane profesore. A nyní pan Inge Muderson. Rovněž ještě jednou se omlou, omlouvám a uh, poprosíme pouze o pět minut. Děkuji. Děkuji za velice zajímavé připomínky a rád bych reagovala na několik eh, otázek. Jednak je to vstávající právní rámec, ano, eh, Úmluva OSN o mořích představuje právě mezinárodní rámec i pro arktickou oblast. Já už jsem se o tom zmínil ve svém příspěvku. Je zde určitá nejasnost toho, jaká pravidla zde platí, pravděpodobně bychom se měli podívat na to, jak to bude vypadat v roce 2013, protože tam dojde k určitému vývoji mezi Dánskem a Grónskem, jak víme, dále je to Kanada, Rusko, Rusko, které v roce 2001 už položilo svůj, předložilo svůj požadavek, tak v tomto období dojde k dalším nárokům. Jak víme, k obětovému předložení nároků jsou tam různé překrývající se nároky, například mezi Dány, mezi Rusy, Kanaďany, kde tyto nároky jsou na stejná území. Jakmile hovoříme o nějaké nějakých závodech v této oblasti mm, nebo hon, honbu po této oblasti. To v podstatě můžeme srovnat s 19. stoletím, s takovou vlastně imperialistickou snahou získat teritoria. Samozřejmě, že ty potenciální konflikty zde existují. Nemůžeme vyloučit, že by mohlo dojít k nějakým problémům v této oblasti, především při stanovování námořních hranic. Kronsko, To je nesmírně zajímavá otázka. Kronsko, jeho pozice to vše je propojeno i se státy Evropské unie. To je jasné. Dánsko, Švédsko, fin- Finsko, to už jsme se o tom zmínili, to jsou další zúčastněné strany, které k tomu mají co říci. Ovšem Grénsko ne a Finsko a Švédsko nemají pobřeží, které by hraničilo z arktickou oblasti. To znamená, že když se sejde pět arktických zemí, tak tyto dvě země na těch schůzkách chybí. Další problém Například pokud jde o žádost Evropské komise o statut stálého pozorovatele v Arktické radě. Počí hm, tomu existuje určitá opozice. Rusko například se domnívá, že čím méně je zúčastněných stran, tím lépe v té Arktické radě. To znamená, že nechtějí, aby EU Čína nebo NATO hm, se rovněž stali účastníky v této záležitosti. To je další zajímavá věc. Mnoho z vás má pravdu, když zúrazňuje práva domorodých um, eh, obyvatel, jejich vliv roste, uvědomujeme si čím dál tím více, že nemůžeme vyloučit eh, z celé záležitosti. Budou jednou ze zúčastněných stran, která rovněž vyvolává otázky ohledně zprávy v celé oblasti, například na setkání eh, v Kanadě mezi arktickou pětkou bylo velice jasné, jasné, že to, že e, nepozvali domorodé obyvatele, takže mm, to bylo přijato velice negativně. Uh, Já myslím, že zde zazněly některé otázky, které už byly zodpovězeny eh, kolegou. Eh, vy jste hovořil, vy jste, ptali jste se na ty eh, cesty, na to je možná spíš odborní kolega. Ale já bych ještě řekl něco k EU. Evropská unie hraje důležitou roli také v nadnárodních procesech. Z tohoto důvodu máte pravdu, když zdůrazňujete vůdčí roli Evropské unie v oblasti klimatických změn, řešení otázky klimatických změn, také v oblasti námořní politiky a tak dále. Evropská unie má do jisté míry podobný postoj jako Spojené státy, protože závisí na obchodě. Rovněž mezinárodní orgány, jako je Eh, mezinárodní námořní organizace jsou velice důležité, hrajou důležitou roli. Evropská unie, i když nemá přímý eh, přístup eh, jakoby k této oblasti, k řešení otázek této oblasti, není součástí Arktické rady, přesto si myslím, že Evropská unie nemůže být v dlouhodobém výhledu vyčlenována z celého procesu. A to se týká také Číny a Japonska. A tyto velké zainteresované strany, a ať už je to EU, Čína nebo Japonsko, a tyto strany se stejně vždycky dostanou nakonec k vyjednávacímu stroju, e, stolu, až se bude jednat o Arktidě. A já si myslím, že by bylo dobré, aby existoval nějaký mechanismus pro to, aby mohly být názory těchto zemí a vyslyšeny na nejvyšší úrovni. Děkuji. Grazie, eh, profesor. Eh, Děkuji vám, pane profesore. Eh, pane doktore Reynoldsi, vy Prosím, máte slovo a nemluvte déle než tři minuty. Brief. Děkuji, pane předsedo, budu, budu velmi stručný. Nejdříve k otázce řízení. A postoj komise je, že považujeme UN CLOS jako Um, určitý, určitý referenční do, dokument. V našem sdělení z roku 2008 jsme poukázali na to, eh, že eh, chceme systém řízení Arktidy, který bude vycházet z UNCLOS. A my chceme spíše implementovat existující právní nástroje, než abychom připravovali nové právní nástroje. Ale to samozřejmě nebrání tomu, abychom rozváděli dále některé současné dohody, a především dohody, ve kterých jsou mezery. A existují mezery zvláště v oblasti otázek životního prostředí. Myslím si, že souhlasíme s tím, že smlouva o Arktidě, tak jako existuje smlouva o Antarktidě, v současné době není aktuální, protože takovou tu myšlenku nepro, nepodporují žádné arktické státy. A zároveň je zde velký rozdíl mezi Arktidou a Antarktidou, o tom se zde už hovořilo. Pokud jde o otázku informací a hodnocení, otázku toho, zda bychom měli mít něco podobného tomu, jako je mezinárodní mezivládní panel o klimatických změnách, zda bychom měli mít něco takového pro Arktidu. Já se domnívám, že už zde existuje celkem propracovaná infrastruktura. Spolupráce v oblasti výzkumu, hodnocení a tak dále, především v Arktické radě a jejich pracovních skupinách. A my se chceme soustředit na to, abychom se účastnili této aktivity, abychom přispívali k těmto aktivitám a Chtěli bychom se zabývat tím, jak něco takového může fungovat eh, předtím, než začneme vytvářet nějaké nové struktury, které by se určitě překrývaly s těmi existujícími. Hovořilo se zde o informačním centru pro Arktidu. Diskuse o tomto tématu dále probíhají. Tento měsíc bude schůzka v Bruselu a my se aktivně zajímáme o toto téma. Několik řečníků hovořilo o domorodých obyvatelích. A o tom, co domorodí obyvatelé chtějí, co chce EU a co může EU udělat. Já si myslím, že odpovědi už jste zazněly. jeden eh, zaznělo zde, jeden řečník řekl, že eh, jde zde především o rozvoj dialogu, že zde jde o to, abychom respektovali domorodé obyvatele, abychom zajistili to, že jsou konzultováni a eh, že jejich názory budou zohledněny v legislativních návrzích EU hrají specifickou roli eh, v arktické oblasti, protože mají specifický statut a mají také eh, důležitou roli v arktických institucích. Eh, něco takového musíme respektovat. Já jsem neodpověděl na všechny body, ale myslím, že to je z mé strany vše pro tuto chvíli. Děkujeme. Poznámky na závěr nyní pronese pan Gáler. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych rád poděkoval odborníkům za to, co nám dnes představili. Myslím, že v průběhu diskuze se nám mnohé vyjasnilo a také se nám ukázalo, kterým směrem se chceme dále rozvíjet. Můžeme říci, že Evropská Unie určitě není žádným podílníkem, co se týče toho pobřeží, ale jsme aktéry. Jsme aktéry v tom smyslu, že máme konkrétní zájmy a že se, jsme v oblasti přítomní, účastníme se různými programy, jako programem pro výzkum, eh, výzkum, eh, rámcovým programem pro výzkum a účastníme se také rybářskými loďmi anebo obchodními loďmi a nebo třeba nepřímými eh, efekty naší legislativy. Hovořilo se o klimatických změnách v oblasti Arktidy. Klimatické změny probíhají rychleji a také viditelněji než v jiných částech světa. Myslím, že to je velmi důležitý bod, o kterém bychom měli hovořit. Ochrana životního prostředí v této oblasti. To je rovněž téma, které je důležité pro všechny i Evropskou unii. Je to jejím zájmem. A v této souvislosti bych rád poukázal na to, že téma životního prostředí, když hovoříme s Jacqueline McGlade z Evropské agentury pro životní prostředí, ona dnes nemohla přijít, že tedy k tomuto tématu budeme mít 15. září um, pracovní snídani s ní, budeme mít uh, s tímto arktickým fórem uh, toto zasedání a tam můžeme hovořit o životním prostředí. V této souvislosti si. Ale myslím, eh, že když už jsme hovořili o těch domorodých eh, obyvatele, obyvatelích, inuitech v Kanadě, v USA, nebo jiných zde v Evropě, myslím si, že také ochrana životního prostředí a zájmy domorodého obyvatelstva jsou slučitelné. je třeba hovořit také o trvalém eh, rozvoji těchto domorodých národů a ne zachování, eh, zakonzervování. Je nutno vědět, že nežijeme v nějakém muzeu, eh, že všechno musí zůstat tak, jak to domorodí obyvatelé mají. V tom regionu se musí věci rozvíjet a to platí jak pro domorodé obyvatelstvo, tak i pro ty, kteří tam žijí a nenarodili se tam. Nejedná se o velké národy. Myslím, že před námi stojí obzvláště velká výzva, co se týče eh, čerpání zdrojů v oblasti. Tam samozřejmě máme zájem na ropě a na zemním plynu v této oblasti. Máme ale dobré standardy v oblasti životního prostředí a máme také své partnery Eh, Nory nebo Islandiany a i ti mají vysoké standardy. Eh, proto si myslím, že můžeme velmi dobře spolupracovat. Máme také partnery, jako je například Rusko, eh, kteří z našeho pohledu možná nepoužívají tyto vysoké standardy. I tyto partnery můžeme ale přimět k tomu, aby spolupráce byla velmi dobrá a aby se v arktické oblasti ty vysoké standardy opravdu používaly. Já jsem politicky také toho názoru, že komise by v Arktické radě měla mít stálý pozorovatelský status. Pokud státy, které jsou od Arktidy vzdálené, mají tam stáleho pozorovatele, měla by ho mít i komise. Jedná se totiž o politiku, obzvláště v oblasti ochrany životního prostředí, jde o politiku společenství anebo politika námořní. Myslím, že má smysl, aby tam jednotlivé státy byly eh, zastoupeny. Myslím, že komise by tam tedy měla mít eh, co říci, měla by mít určité kompetence. Když hovoříme o Arktidě, jde především o teritoriální povodí a nebo hospodářské zóny. A Arktida není ovládána územím nebo nepodlehá území jednotlivých členských států. Myslím, že nemůžeme hovořit o žádné arktické smlouvě, která by byla podobná jiným smlouvám. No a poslední bod, který chci zmínit, myslím, že v tom se také všichni zhodneme, je, že všichni máme zájem na tom, aby nedocházelo k militarizaci z jakéhokoliv důvodu. A tuto militarizaci jsme vlastně neměli ani během studené války a od konce studené války vlastně také Nemyslím si, že ani v budoucnu nebude žádný důvod, aby tam docházelo k militarizace ve smyslu nějakých stálých základen a nebo jiných základen. Děkuji. Doufám, že v budoucnu budeme moci v dialogu pokračovat. Jako zpravodaj jsem připraven komunikovat se stínovými zpravodaji. Výměna názorů již probíhá, ale samozřejmě jsem otevřen i poznámkám ostatních kolegů, kteří chtějí k tématu přispět. Děkuji. Děkuji panu Gálerovi. Děkuji také našim odborníkům. Nyní bych eh, vám rád sdělil jen několik jednotlivých detailů. 13. až 15. září, to jsem se právě dozvěděl, proběhne konference. Eh, poslanci z arktického regionu budou přítomni zde v Evropském parlamentu. Pokud máte zájem se zúčastnit, zaznamenejte si to do svých diářů. Eh, zpráva pana Gálera bude představena 26. a 27. října na našem dalším zasedání. Eh, takže děkuji a tím se dostáváme k dalšímu bodu pořadu jednání. Eh, pane Atkins, máte slovo. Pane předsedo, já bych eh, vás chtěl požádat o a jednu věc. Je to otázka, nevím, co je možné s tím udělat. Kolega Sarš Karim, jak víte, má úzké vztahy s Pakistánem. A včera zde měl schůzku v parlamentu a snažil se přesvědčit kolegy, aby ukázali svůj zájem o situaci v Pakistánu, pokud jde o záplavy. Především s ohledem na schůzku ministru zahraničí příští týden. Bude to bod na jejich pořadu jednání. A požádal mě jako člena výboru pro zahraniční věci, abych na to poukázal zde ve výboru skutečně se obává o situaci v Pákistánu a upozorňuje na to, že je to naléhavá záležitost. A mě by zajímalo, pane předsedo, jestli existuje nějaký způsob, abychom v blízké budoucnosti možná toto téma projednávali eh, během naléhavých záležitostí v pondělí ve Štrasburku. Vím, že je zde celá, celá řada kolegů eh, v parlamentu, a kteří mají skutečně obavy, pokud jde o toto téma. A já si myslím, že bychom měli udělat, co bude v našich silách, abychom podpořili snahy komise. Děkuji. Eh, raccolgo senz'altro il suo invito e... Beru vaši poznámku na vědomí a zasadím se o to, aby se toto téma dostalo na naše zasedání, na pořad jednání. Ale víte, že v dalším, během dalších zasedání budeme mít rozpravu k tomuto tématu. A <clears throat> ve výboru pro rozvoj, kde jde o humanitární pomoc, toto téma bude také probíráno, ale rozumím vaší žádosti, rád ji akceptuji, rád ji beru na vědomí. A na zasedání výboje, výboru pro rozvoj a na plenárce, jak jsem řekl, se tomuto tématu budeme zvlášť věnovat. Děkuji vám za vaši poznámku. Na, budu, na pořadu jednání máme dva body. Za prvé návrh usnesení k integraci. A spolupráci mezi OPSE a EU. Už jsme hovořili o tom, jaké úvahy jsou zde důležité. u Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě již Hovoříme o těch bezpečnostních otázkách, které se týkají vztahu Evropské unie a Spojených států a jiných částí světa. Předseda OPSE na prosinec naplánoval další summit. Předsedat bude Kazachstán. Půjde o to, aby toto zařízení nemělo zkostnatělou strukturu, aby získalo novou krev dožil. Myslím, že tato diskuze je důležitá a chceme k ní také přispět. Evropská unie by totiž na tom summitu v Astaně mohla dát najevo své názory. Věnovali bychom se tam všem otázkám, které jsou důležité. Nyní dostává slovo pan Rouček. A může nám také se věnovat těm důležitým otázkám. Pane Rouček, máte slovo. E Pane předsedo, jak jste zdůraznil, v posledních 30 pěti letech se OBSE stala důležitou součástí evropské, atlantické, euroazijské bezpečnosti. Já si myslím, že je zcela eh, jedinečná, že je to zcela jedinečná organizace a je nesmírně důležitá. Zahrnuje státy od eh, Vancouveru až po Vladivostok. Zahrnuje státy severoamerického kontinentu USA a Kanadu. Eh, zahrnuje státy Evropské unie, stejně tak jako Rusko a všechny postsovětské státy. Takže je to jedinečná organizace. Další věc, která je jedinečná, jsou tři dimenze OBSE. A politicko-vojenská dimenze, hospodářská dimenze a samozřejmě dimenze eh, lidská, dimenze lidských práv. Pokud se podíváme na jednotlivé krize, kterými jsme byli svědky, poslední krize v Kyrgyzstánu například. Myslím si, že OBSE znovu a znovu ukazuje, že skutečně může sehrát klíčovou roli. Během posledních 35 let se svět ale změnil. Máme zde nové výzvy, organizovaný zločin, terorismus, zločin na internetu, počítačový zločin, pašování, obchod s bílým masem a, a tak dále. Já jsem přesvědčen o tom, že OBSE může sehrát podstatnou úlohu v této oblasti. Z tohoto důvodu zde máme korvský proces, který před dvěma lety zahájilo řecké předsednictví OBSE. A Zároveň a tento korský proces byl iniciován eh, v reakci na výzvu ruského prezidenta. A zmínil jste, že kazachské předsednictví navrhlo, aby se konal summit v Astaně 35 let po helsinské konferenci. A já s vámi naprosto souhlasím a je to také něco, o čem bychom zde měli hovořit. Měli bychom hovořit o tom, jaká bude naše reakce. To by mělo být obsaženo v tom dokumentu, jaká bude reakce Evropské unie, jaká bude reakce našeho parlamentu. Usnesení proto zdůrazňuje to, jak důležité je udržet rovnováhu mezi třemi dimenzemi politicko vojenská, vojenský rozměr, hospodářský rozměr a lidský rozměr. Už jsem zmínil, a také si to myslím, že bychom měli dávat pozor na to, jak dále rozvíjet všechny tři tyto dimenze, ale především tu hospodářsko-environmentální dimenzi, ten hospodářsko-environmentální rozměr zde je eh, důležitá otázka energetické bezpečnosti a otázka životního prostředí. Zároveň i politicko-vojenský rozměr má přidanou hodnotu. OBSE sehrála v minulosti důležitou roli. Eh, zmíním například jenom smlouvu o konvenčních ozbrojených silách, eh, smlouvu o otevřeném nebi, vídeňský dokument z roku 1999 a tak dále. Ale i v minulosti došlo k některým problémům, například eh, konflikt v Gruzii v roce 2008, eh, některé dlouhodobé eh, nevyřešené konflikty, například v Podněsteří, na Kavkaze a tak dále. Ale myslím si, že tento vojenský rozměr je nesmírně důležitý a proto je také obsažen v našem usnesení. Měl bychom hovořit o tom, jak eh, bychom mohli lépe dosáhnout společných cílů. Měli bychom hovořit o tom, jakým, parlament může, jakým způsobem může parlament přispět do celého procesu. A na základě vlastní zkušenosti mohu říci, že bychom také se měli zamyslet nad tím, jak můžeme posílit a naše vztahy s parlamentním schromážděním OBSE. Možná bychom mohli posílit naši účast v tomto parlamentním schromáždění. Další věc, co navrhuji v usnesení, je, že Rada by měla zajistit, aby předseda Evropského parlamentu byl pozván na summit A protože tím bude zdůrazněna přítomnost všech institucí EU a především tedy také Evropského parlamentu na sametu. Já předkládám toto usnesení, je to otevřený dokument, těším se na diskusy s vámi, těším se na vaše aktivní zapojení. Máme čas do 14. září pro předkládání pozměvacích návrhů a do 5. října nebo 5. října bychom poté měli o usnesení hlasovat. Mnohokrát děkuji, to je všechno z mé strany na úvod. Děkuji vám, pane Roučku. Slovo dostává pan Šouc. Tři minuty, prosím. Um, äh, Děkuji. Děkuji, že mohu být také stínovým zpravodajem k tomuto tématu a že nyní mohu uh, zmínit ještě několik myšlenek. Uh, tak na začátku bych uh, rád poděkoval za tu zprávu, která se ubírá podle mě stejným směrem, a totiž, že se zamýšlí nad tím, jak může Evropská unie přispět opravdu důvěrné spolupráci všech evropských zemí. Vidím tam velkou míru zhody a také eh, mnoho společných myšlenek k tomu, co se týče OBSE. Myslím, že bychom se měli ještě důkladněji zamyslet nad tím, jestli by OBSE jako myšlenka kolektivního bezpeč, bezpečnostního systému, eh, myšlenka, která byla spojena i s předchozí organizací, nemohla být využita pro Evropskou unii, že bychom ji využili pro budoucí řešení mezinárodních konfliktů. Možná, že bychom to měli probrat i také v rámci kazachského předsednictví a měla by to dát najevo Evropská unie a státy, které se budou konference účastnit. Protože dnes opravdu stojíme i na evropském kontinentě před novými konflikty a to i v oblasti, kde je čina OBSE a může reálně a účinně působit problémy, které se vyskytly v posledních letech, o těch jsme právě hovořili a jsou jmenovány také ve zprávě. Další věc, naprosto souhlasím s těmi otázkami, které se týkají životního prostředí. Tam bychom se měli zamyslet nad tím, jestli by ten mechanismus OBSE nemohl být silněji zapojen i ve společných aktivitách týkajících se životního prostředí a ochrany životního prostředí. Jestli bychom nemohli společně využít tento mechanismus bod, ve kterém jsem rozdílného názoru, je ten bod, který se týká propojení OBSE a NATO. Myslím, že zde bychom se i v rámci širší debaty měli, roz, pro, měli zamyslet nad tím, jestli by OBSE nemělo být grémiem, ve kterém by se vykonávala spolupráce Evropské unie a ostatních zemí a tím by tedy ta role NATO byla poněkud snížena odsunuta. Děkuji. Děkuji panu Šolcovi. Slovo má pan Kirilov. Tři minuty. Moment. Rád bych rovněž poděkoval Liboru Raučkovi, našemu kolegovi, k této zprávě. Rád bych mu poděkoval, protože je to taková vyrovnaná zpráva, vyvážená, přichází v dobrém čase, v správném čase hovoří o těch důležitých aspektech, to znamená posílení role OBSE. My samozřejmě jsme byli zneklidněni v posledních letech tím, že se snižuje jejich role, role této organizace, což samozřejmě má určité důvody, ovšem nyní bychom se měli aktivně zapojit především po té, co vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, měli bychom se aktivně snažit o to, aby byla posílena role této organizace. Ovšem, než přistoupím ke konkrétním poznámkám rád bych řekl následující věc. Posílit OBSE bychom mohli posílit i tím, že posílíme roli EU. A myslím si, že pan Rouček velice konkrétně a přesvědčivě řekl to, že to, že EU bude silnější, to neznamená, že by se měla snížit eh, role OBSE. Naopak, pro nás a nejenom pro Evropskou unii, ovšem pro všechny členské státy, politicko-vojenská dimenze OBSE je důležitá. V některých oblastech to může vyvolávat i obavy. Správně se o tom zmiňujete, v odstavci 6 hovoří se zde o přetrvávajících konfliktech, dále tím nejdůležitějším, o kterém bych se rád zmínil, je samozřejmě lekce z roku 2008 mezi Ruskem a Gruzí a zároveň Národní Karabach a Podněstří. Podobně, jak už jsme se o tom zmínili i v jiných zprávách, například v mé zprávě o Jižním Kavkaze, i zde to vyžaduje silnější pozici Evropské unie a zároveň určité iniciativy, eh, které podle mého názoru jsou zapotřebí ze strany EU. To, co je důležité eh, i v těch ostatních dvou dimenzích, to znamená hospodářské a environmentální, možná do odstavce číslo 10 bychom mohli ještě říci, že bychom chtěli podpořit regionální spolupráci mezi jednotlivými zeměmi, protože i to by mohlo přispět k budování důvěry mezi těmito zeměmi, protože v rámci konkrétních regionech, protože z historických důvodů nebo z důvodu různých konfliktů tato spolupráce mezi zeměmi přímo v daném regionu nedochází k ní a to podle mě je klíčové pro vytvoření dobrého prostředí a snižování napětí. Pokud je o třetí dimenzi, ten lidský rozměr, ano, myslím, že je to popsáno velice dobře, ovšem asi bychom měli zdůraznit eh, i eh, uprchlíky a eh, vysídlené občany, kterých jsou tisíce. Možná bychom právě mohli samozřejmě tímto, v tomto ohledu posílit roli OBSE, ovšem to, co je podle mého názoru zásadní, je vzhledem na nové kompetence, které poskytla Evropské unii Lisabonská smlouva, potřebujeme více odpovědnosti a aktivnější účast. Ano, myslím si, že Evropská unie by v tomto ohledu měla hrát aktivnější roli. Děkujeme, pane Kirilové. A nyní tři minuty pan Žem. panie presidente. <clears throat> Máme vlastně v ostatním eh, okresie dvou. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, v této mm, zprávě popisuje pan Rouček tři nejdůležitější záležitosti, které osobně považuji nejenom za důležité, ale zároveň za velice zajímavé. Jednak je to korský summit a zároveň samozřejmě eh, korský proces, tak eh, jak to vlastně inicioval prezident Medvedě, prezident Ruské federace, zároveň to byla vídenská konference eh, v loňském roce a zároveň další mezivládní konference, která by měla posílit korský proces jako takový. Tento proces vedl mm, k určité nové atmosféře fungování OBSE a myslím si, že této změny bychom měli využít k posílení účinnosti a fungování této organizace. Rovněž bychom měli posílit Eh, povzbudit eh, diskuzi, která probíhá ohledně řešení nových výzev, o kterých se rovněž hovoří v tomto návrhu usnesení. Například ty společná otázky společné bezpečnosti, především v tak obtížných oblastech, eh, jakými je režim kontroly konvenčních zbraní. Korský proces i procesem, který by měl přinést nové odpovědi na rodící se nové hrozby v oblasti bezpečnosti. Měli bychom eh, všechny tyto záležitosti hodnotit spíše z pozitivního hlediska a umožnit, aby tento náš dialog byl mnoha, eh, mnoho straní, aby to byl dialog, který se nebude pouze zabývat eh, takovou tou eh, pouze bezpečnostní otázkou, ryze bezpečnostní otázkou, což by si asi přáli některé záležitosti, spíše ta tvrdá síla. Já si myslím, že i ta vniká síla by měla být rovněž předmětem Eh, diskuze. Víme, že eh, v Astaně proběhne pod kazachským předsednictvím další summit. Já si myslím, že pro Kazachstán to znamená veliký úspěch a um, tento summit by měl opravdu pokrývat a věnovat se rozsáhlé agendě. Na tomto summitu, podle mého názoru, bychom měli dospět k jasným výsledků, měli bychom eh, tam jít s jasným magnát, mandátem a zároveň eh, být schopni dospět ke konkrétnímu akčnímu plánu. Zde bychom se měli domluvit my, eh, my na naší straně na úrovni ministerské, ministerských schůzek, jakož, na, jakož na, i na jiných úrovních v rámci EU. Vidíme jasně, že členské státy eh, mají čím dál tím větší zájem eh, na budoucnosti a dalším rozvoji OBSE. To bychom měli ještě trošku mm, eh, rozanalizovat v rámci tohoto návrhu usnesení. A na závěr ještě jedna poznámka. Domnívám se rovněž, že bychom měli celý tento proces směřovat takovým způsobem, aby nám summit v Astaně přinesl jasné hmatatelné důsledky, protože pokud by nebyly jasné výsledky, tak by to mohlo ohrozit budoucnost celé organizace. Děkujeme a nyní pan Tanok, tři minuty. Uh, Děkuji za slovo. Rád bych rovněž poděkoval, poblahopřál panu Roučkovi k velice komplexní a vyvážené zprávě. Já jsem rovněž před několika lety bojoval za podporu kazaského předsednictví OBSE a mm, britská vláda tenkrát byla proti a já jsem opravdu nesmírně rád, že k tomu došlo a tento status získali. OBSE je zajímavým organismem, já to nechci přehánět, tu jejich důležitost, ovšem často nebo občas dochází k konfliktu mezi jejich um, roli v oblasti bezpečnosti a podpoře demokracie. Já jsem pracovala s Odihrem v, ve Varšavě, to je taková prodemokratická větev a zároveň v průběhu um, oranžové revoluce v Ukrajině jsem viděl veliký nátlak ze strany Ruska, především na tento úřad protože mm, víme, že tam tenkrát došlo k těm k před pěti lety k mm, manipulaci s volbami. Ovšem, víme, že OBZ e hraje velice důležitou roli především v tomto postupu k demokracii ze strany zemí v, ve střední Asii. Snažíme se z naší strany, ze strany Spojených států, aby došlo k určité multilaterální struktuře. Je to opravdu jedinečné, dochází k určitým trošku konkurenčním strukturám v Asii, například i v oblasti, které poté vedou například k určitým konkurenčním bojům, šangajský proces nebo um, Mm, bezpečnostní proruská organizace. A právě proto se domnívám, že OBSE jakýmsi způsobem nejenom, že je paralelním orgánem, ale zároveň neutralizuje některé tyto konkurenční síly v této oblasti, které by mohly eh, ohrozit naše zájmy ve střední Asii. Bělorusko, o tom jste se nezmínili, to je problém, je to v podstatě i součást eh, OBSE, i součást Evropy, ovšem je vzdáleno demokracii. OBSE hraje velice důležitou roli na Jižním Kavkaze, především v oblasti zamrzlých konfliktů v Moldavsku Moldavsku, samozřejmě Podněstří. Jeden z obav, o který už jsem hovořil v minulosti a která se nyní zakotvená v této zprávě, zpravodaj by to mohl ještě zvážit, je určité poslesknutí, když vysíláme pozorovatelské mise, pole do zemí, které jsou členy OBSE. Obvykle dochází k vytvoření trojky, to znamená naše delegace OBSE parlamentní shromáždění a mm, buď Rada Evropy nebo parlamentní shromáždění NATO, čili taková trojka je vytvořená, ovšem Evropský parlament, naše delegace, většinou je takovým junior partnerem a je znevýhodněná, protože OBSE, jejich parlamentní shromáždění automaticky vede tento výbor a mm, to znamená, že se podílí na velké části konečné zprávy. Myslím si, že v odstavci 24 se zmiňujete o Evropském parlamentu a parlamentní shromáždění OBSE, o vztahu mezi těmito schromážděními shromážděními. Na to bychom se měli ještě podívat především s ohledem na otázku, proč eh, naši poslanci by měli vždycky hrát eh, tu druhou nepodstatnější roli především při různých pozorovatelských misích v zemích OBSE. Děkujeme kolegovi Tenokovi. Nyní předávám slovo na závěrečné eh, prohlášení panu Roučkovi. Děkuji. Budu postupovat bod po bodu. Vyjádřím se k tomu, co zde zaznělo. K tomu, co řekl pan Scholz, pan Tanok a ostatní. Zmínili Střední Asii. Já se domnívám, že Krize v Kyrgyzstánu ukázala, že je to oblast, kde by Evropská unie měla sehrát větší roli. Byl to také důvod a proto, proč Kazachstán nyní předsedá OBSE. To znamená, že očekávání bylo skutečně velké a Kazachstán dostal tento úkol proto, aby mohl sehrát důležitější roli. Myslím, že to je důležitý aspekt. Je to aspekt, který bychom měli zdůraznit v naší zprávě, v našem doporučení. Nejde zde pouze o členské státy OBSE ve střední Asii. Jde zde také o některé bezpečnostní otázky, eh, které zasahují do této oblasti z Afghánistánu, z Pákistánu. Jedná se například o otázku pašování drog. A to je zásadní. Pan Scholz hovořil o životním prostředí a ochraně klimatu. Já se domnívám, že tento rozměr bude i v budoucnu hrát stále důležitější roli. Takže pokud máte nějaké návrhy ve formě pozměvacích návrhů, budu rád. A v jedné věci ale máme rozdílný názor a to je role NATO. Ano, ve zprávě zdůrazňuji, že je v našem zájmu, abychom posílili OBSE, je také v našem zájmu, abychom posílili účast Evropské unie, abychom posílili úlohu Evropské unie, především po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost a vzhledem k tomu, že máme k dispozici nyní nové nástroje. Ale nemyslím si, že by mělo být v našem zájmu oslabovat pozici a úlohu jiných institucí, především NATO. NATO musí dále hrát velice důležitou roli, pokud jde o bezpečnost také zemí EU. Já si myslím, že nikdo jiný tuto roli, roli nemůže hrát. Samozřejmě NATO nemůže hrát nějaké závažnější role ve střední Asii. Ale máme zde společné síly a OBSE, EU, NATO a společně můžeme dosáhnout některých cílů. o které se snaží také OBSE. Pan Kirilov zmínil regionální spolupráci. Já nejsem proti regionální spolupráci, spíše naopak, protože regionální hospodářská spolupráce může hrát podstatnou roli a zároveň přispívá k budování důvěry, a k rozvoji lidského kapitálu, a k rozvoji kontaktu mezi lidmi, k rozvoji cestovního ruchu a tak dále. Ale musíme mít na paměti že OBSE zahrnuje obrovskou oblast od Vancouveru do Vladivostoku a tak je těžké tyto věci nějak konkrétněji specifikovat. Pan Gřib hovořil o efektivitě organizace. Já s tím naprosto souhlasím. Někdy jsme frustrováni. Myslím, že někteří ostatní členové OBSE také bývají frustrováni. především v případě některých nevyřešených konfliktů, Náhorní Karabach, Gruzie a Podněsteří. A bohužel zde nebylo řešení tak efektivní, ale my bychom se o něj měli snažit. Pokud je o korvský proces, řekl jste, že bychom se neměli soustředit jenom na tvrdou a bezpečnost na tvrdá opatření, ale také na měkká opatření. Ano, s tím souhlasím, to je důvod, proč zmiňuji také všechna tato bezpečnostní rizika. Rovněž s vámi souhlasím v tom, že lidský rozměr hraje podstatnou úlohu. Ale také bych chtěl reagovat na to, co řekl pan Tenok. A rozvíjet e, lidská práva, rozvíjet demokracii, to je proces. A pokud se podíváme na historii OBSE, Vidíme, že tato organizace hrála velmi podstatnou roli v rozvoji tohoto procesu, protože mnoho našich poslanců by zde možná nesedělo, pokud bychom eh, neměli eh, závěrečný akt z Helsinek z roku 1975. A v Čechách jsme měli, v Čechách v Polsku jsme měli eh, občanské organizace, které přispěly k pádu komunismu a které posilovaly demokracii a lidská práva. Já si myslím, že to je důležitá a zásadní role pro OBSE, protože, jak víme, ne všechny členské státy OBSE jsou úplně demokratické. A Dále pracovní plán, abychom dosáhli konkrétních výsledků. Já si myslím, že to je přesně to, co OBSE potřebuje a to, na co by se eh, naše práce měla soustředit. Takže v následujících týdnech bychom společně se mohli zamyslet nad tím, jaké specifické plány, jaké specifické návrhy eh, můžeme připravit, aby náš příspěvek na summitu náš příspěvek k diskuzi na summitu byl specifičtější. A pan Tanok zmínil ODIHR. Já si myslím, že je důležité, že tato instituce je nezávislá. Nikdo by neměl ovlivňovat nezávislost eh, ODIR, protože si myslím, že tato organizace je zásadní v podpoře eh, lidských práv, a eh, demokracie a v ochraně menšin. To se netýká jenom podsovětských států, ale podívejme se například na situaci Romů a na tu diskuzi, kterou vedeme o romské populaci v našich členských státech. Takže to je opět podstatné. A pokud jde o volební pozorovatelské mise, a pokud je o tu otázku, proč jsme vždycky tím slabším partnerem, tím podřízeným partnerem, já si myslím, že to je součástí toho konceptu. Já si myslím, že bychom měli posílit naši přítomnost v OBSE, naši přítomnost jako EU a jako Evropského parlamentu. Měli bychom, tedy navrhuji, sehrát důležitější roli v parlamentním schromáždění. A s touto posílenou rolí postupně získáme také důležitější roli v tomto monitorovacím procesu voleb. Takže mnohokrát děkuji za vaše příspěvky, těším se na pozměňovací návrhy a jak jsem řekl, lhuta je odpoledne 14. září, jak jsem již zmínil. Děkuji. Il signor Schulz vuole intervenire due minuti, per favore. A ještě pan Schulz se hlásí na dvě minuty. Ano, pane předsedo, já jsem se vlastně hlásil už předtím, ale evidentně jste mě nevědomně přehlédl, tak to už je jedno, pokud tedy dostanu čas teď. Myslím si, že tento návrh usnesení je velmi důležitý a rovněž velmi dobrý. Zdůrazňuje totiž roli a práci OBSE a řadí do tří dimenzí. A pan Rouček to velmi trefně vyjádřil ve svém příspěvku. A v tomto návrhu usnesení se odkazuje na iniciativu pana Medvěděva eh, uvést vchod korský proces, ale na rozdíl od nás, od Evropské unie a Evropského parlamentu, kteří eh, bychom si přáli posílení a vzlepšení práce OBSE, vidím na ruské straně spíš nějakou myšlenku transformace anebo překonání této organizace. Myslím si, že na to bychom měli kriticky poukázat. Myslím si totiž, že role Ruska, i když je velmi důležité a jeho role v OBSE a všechny bývalé sovětské republiky a jejich role, že tato role není v rámci OBSE příliš konstruktivní. Zažili jsme to v konfliktu na Kavkaze, zažili jsme to v Čečně při volebních misích anebo při um, posledních komunálních volbách, které byly evidentně sfalšovány a to přiznal sám ruský prezident. A volební pozorovatelé OBSE tam byli vyloučeni. Myslím, že bychom tedy kriticky měli poznamenat, že z ruské strany očekáváme nějaký konstruktivní příspěvek a že především očekáváme naplnění závazků OBSE, ke kterým jsme se zavázali. Možná, že to bychom měli eh, zmínit v pozměňovacích návrzích a dostat to tak do toho usnesení. Děkuji, pane Šolci. Možná, že byste, pane zpravodaj, chtěl něco dodat? Perfetto. Replica brevísima e molto efficace. Qualche notazione sul calendario. Takže opravdu byl jste stručný a to je dobře. Takže ještě jednou k časovému harmonogramu této zprávy. Je to 14. září poledne. To je lhuta pro před, lhuta pro předložení pozměňovací návrhu, to je tedy 14. září, 15. října proběhne rozprava A na druhé říjnové zasedání plánujeme hlasování. Takže děkuji zpravodajům a zpravodajovi a všem řečníkům a tím se dostáváme k dalším bodu pořadu jednání a sice postoj parlamentu k návrhu rozpočtu na rok 2011 ve znění pozměněném radou. Všechny oddíly. Eh, autor zpravodaj, eh, zpravo, autor stanoviska je pan Salafranka. Pan Salafranka byl zodpovědný za zprávu, bylo nám doručeno 87 pozměňovacích návrhů. A poté, co promluví pan Salafranka, dostanou slovo stínoví zpravodajové a autoři pozměňovacích návrhů. Nyní ale pan Salafranka, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Než začnu, rád bych řekl něco k tomu, jaký je ten kontext kategorie 4. Návrh eh, Evropské komise předpokládá navýšení u závazků, a to pro tento rozpočtový rok znamená řadu milionů. V hlavě 4 tam se jedná o nárůst pouze o necelé 1%, tak je tomu tedy v tom návrhu každém případě je zde jasně poukazováno na nedostatky, které jsme zaznamenali v uplynulých letech. Tehdy jsme museli řešit vnější závazky Evropské unie. Některé byly předvídatelné, jiné naopak ne. Návrh rozpočtu tedy znamená značné posílení, co se tedy týče reakce na krizi. Je tam také nástroj stability, tam je navýšení o 25 zahraniční bezpečnostní politika více než 16 politika sousedství. Tam rovněž zaznamenáváme navýšení. A co se týče Afganistánu, tam jde o nárůst o něco kolem 25 na druhé straně ale dochází i ke krácení rozpočtu. Vše, co se týká pomoci Palestině, v těchto všech oblastech dochází ke snížení o 95 milionů. A to, o čem jsme již hovořili, tedy pozorovatelské mise u voleb, tam dochází k tomu, že parlament se bude velmi aktivně účastnit při eh, jmenování předsedů, ale zaznamenáváme i určité snížení, co se týče spolupráce s Irákem, s Iránem a s Jemenem. Tam jde o 16% snižování. Dále musíme uplatňovat rozpočtovou disciplínu oblasti škrtů. Ty jsou velmi důležité, jedná se o částky až 100 milionů eur. Týkají se jednotlivých položek v souvislosti s, eh, se zprávou, s administrativou i s operativou. V důsledku této politiky došlo k nárůstu rezervy. Jedná se o nárůst ze 70 na 170 milionů na nastávající období. Vytváří se tady tedy politika, která bude kontrolovat, jak komise snižuje úvěry. Strategie, kterou chceme uplatnit my a kterou navrhují prostřednictvím svých návrhů usnesení i kolegové, poukazuje na posílení zahraničních aktivit Evropské unie. No a co se týče vytvoření samotné zahraniční služby, i zde jsou k dispozici odpovídající finanční prostředky. Samozřejmě chceme tedy pracovat tak, abychom dodrželi rozpočtovou disciplínu. Určitě víte, že celý proces přípravy rozpočtu probíhá tak, že nakonec všechny podněty přijdou do rozpočtového výboru. A já bych byl pro, abychom předložili co nejvíce podnětů a pozměňovacích návrhů. Já je všechny přijmu. Myslím, že se zde objevuje snaha zohledňovat ty nejdůležitější aspekty, které budou předloženy. Budeme se snažit je všechny sladit. Budeme se snažit o vyvážený rozpočet, a je samozřejmé, že je požadováno více prostředků. Rozpočtový výbor bude mít v tom všem poslední slovo. Doufáme, že rozpočtový výbor zohlední naše priority. Nyní nechci prodlužovat ty svoje úvodní poznámky, ale rád bych podpořil kolegy v tom, aby i nadále předkládali podněty a pozměňovací návrhy to, co bylo předloženo dosud, těch 87 pozměňovacích návrhů, ty byly velmi podnětné. Hovoří například o důležitosti prevence konfliktů. Ano, jsou tu určité obtíže, pokud se na to díváme v daném kontextu ve vztahu k zahraniční bezpečnostní politice Evropské unie je potřebné to zohlednit. Ano, je to důležitá priorita a já jsem připraven to zohlednit i ve formě ústního pozměňovacího návrhu. Myslím si, že by to mohlo být zakomponováno i do textu usnesení. Chci rovněž říci, že i pan Walter Jatěž přišel s pozměňovacími návrhy, které se týkají samotného procesu přípravy rozpočtu. Myslím si, že i podněty pana Valteryho jsou akceptovatelné. Samozřejmě bude muset docházet ke kompromisům. Pan Kokan na druhou stranu eh, předložil také velmi rozumný pozměňovací návrh. Doufám, že tyto pozměňovací návrhy a ty čísla budou schválena. Jedná se o 52 oproti 52 návrhů a 34. A těch 52 návrhů představují vážné problémy. Asi 80 z nich jsou již zahrnuty do těch 32 pozměňovacích návrhů, o kterých jsem mluvil s panem Walterem. Jde tedy hlavně o ty aspekty, které se týkají důležitých priorit. Na jedné straně tedy je to, co požaduje komise, ty prostředky na Evrop, zahraniční, společnou zahraniční a bezpečnostní politiku. A jde i o nouzové položky. Tam by mohla být vytvořena finanční rezerva pro nepředvídatelné situace. Takže pan Valtery a pan Brok poukázali rovněž na tyto problémy. Jde vlastně o to, že tyto prostředky by měly být vyčleněny velmi transparentně. Tuto rezervu musíme vytvářet, ale chceme to udělat tak, aby parlament měl nad použitím těchto prostředků také odpovídající kontrolu. A dále, co se týče podpory Palestiny. tak to souvisí i s procesem mírových vyjednávání. Je vidět, že z tohoto pohledu došlo ke snížení prostředků, ale já si myslím, že tyto prostředky musíme navýšit. Dále ty pozorovatelské mise u voleb. Podle mého názoru je důležité, aby předsedové nebo vedoucí pracovníci těchto misí byli zástupci parlamentu, tedy poslanci. Z toho důvodu si myslím, že bychom pravděpodobně, pokud bychom to rozpočtově nepodpořili, oslavili svou pozici na těchto misích. Takže je třeba zdůraznit politický význam toho, aby Evropský parlament byl účasten těchto pozorovatelských misí. A co se týče ochranu lidských práv ve světě? Myslím si, že je řeč o rozpočtových omezeních, ale my požadujeme navrácení na 100 částky. Co se týče těch administrativních nákladů, je navrhováno snížení o 24 milionů. Myslím si, že 7 milionů 500 tisíc eur by stačilo, pokud už tady ke snížení má přijít, ale to ostatní bychom si měli zachovat, abychom dosáhli určité kredibility. Chci říci, že komise zamítla všechny pilotní projekty, které byly prezentovány Pan Demaky také určité projekty představil, také návrhy. A já musím říci, že komise ještě nepředstavila vše, hlavně co se týče Evropské služby pro vnější činnost a rozpočtové aspekty pro rok 2011. Eh, ty ještě nejsou eh, zcela představeny komisí. Já tedy získávám dojem, že bychom měli dbát na to, aby nedošlo k duplicitě. To nejdříve bychom měli nalézt nějaké řešení. Máme zde více podnětů, které se týkají stanoviska komise. Zde mluvím například o pozměňovacím návrhu 9003. Zde jde o vytvoření funkce zvláštního vyslance Evropské unie do Tibetu. K tomu mě napadá už několik vlastních myšlenek, ale budu reagovat jindy. Další podnět, který se zde objevuje, jde o to, že bychom měli do rezervy zahrnout 6 milionů pro justiční spolupráci s Tunisem. To by mělo prospět eh, procesu nezávislosti této země. Dále návrh 5036. Tam jde o vytvoření zprostředkovatelské skupiny Evropské služby pro vnější činnost. Měli bychom mít nějakou zprávu finanční kontroly. A já bych právě k tomuto rád slyšel připomínky komise. Jsem otevřený přijímat všechny podněty ze strany kolegů a pokusím se zohlednit v maximální míře všechny pozměňovací návrhy, které budou předloženy. Tak eh, takový je vlastně charakter této práce. Snažíme se přistupovat otevřeně ke všem bodům. Je nutno říci, že podněty, které byly předloženy do této chvíle, jsou do značné míry zakomponovány do návrhu. Děkuji. Děkujeme za slovo, děkujeme za tento úvod a nyní stínoví zpravodajové, poté chronologicky postupně podle přihlášení pan Guajtieri tři minuty, ten je stínovým zpravodajem pro skupinu SAD. Děkuji vážený pane předsedo a rád bych rovněž poděkoval panu Salafrankovi Děkuji za odvedenou práci, děkuji za to, že jste byl otevřený společnému dialogu a spolupráci. Domnívám se, že je důležité. Vždycky, když čelíme takovým obtížným politickým, ekonomickým záležitostem v oblasti externí vnější služby, Evropský parlament by vždycky měl přijít velice jasným signálem. Ta čísla. Čísla, na která jsme se společně Mm, podívali, tak samozřejmě pan Salafranka už o ní hovořil, nebudu eh, to opakovat. Ovšem pokud jde například o Palestinu, tak ty návrhy Evropské komise nás překvapily, ty omezené rezervy, které máme právě pro Palestinu navržené ze strany komise. Čili otázka zní, mm, zda náhodou zásah rady nezhoršil celou situaci. Když se podíváme na celkové navýšení plateb v rámci celého rozpočtu a podíváme se poté na škrty, které navrhuje komise a rada, tak zjišťujeme, že pod eh, oddílem 4 došlo ke snížení o 10 v okruhu 4. A myslím si, že to je opravdu závažné. Nechápu, nechápu jaký důvod eh, k tomu vedl, když se podíváme na závazky Ráda se v podstatě zabývala pouze jedním konkrétním okruhem. Myslím si, že to je opravdu zavádějící a celá záležitost, celý rozpočet je tím pádem velice nekoherentní, nesourodý. Tím, že se zabývali pouze IPA a záležitostmi, které by měly garantovat důvěryhodnost, pokud jde o kontrolu EU nad, nad svými vlastními finančními prostředky a využíváním finančních nástrojů, domnívám se, že zásah rady e, byl v tomto ohledu velice nevhodný a špatný. Samozřejmě, že nesmíme zapomínat na obtížný kontext, ve kterém um, dochází k této práci a proto bychom se měli snažit o uvedení Eh, zdrojů na tu správnou úroveň, především zdrojů, které se dotýkají klíčových priorit EU eh, e v oblasti zahraniční, eh, aktiv, zahraničních aktivit. To znamená všechny ty škrty, reagovat na všechny ty škrty, které navrhuje Rada v tomto okruhu. Měli bychom se snažit zaplnit ten prostor, který, nebo teda ten nedostatek prostředků ohledně Palestiny. Dále je nesmírně důležité plnění dohody z Madridu, především pokud jde o rozpočet pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku, když hovoříme o rozpočtu pro rok 2011, mm, jak víme, tak eh, tam už eh, ty prostředky pro hlavní klíčové mise jsou k dispozici. Na závěr bych se rád vrátil k otázce, kterou nastínil pan Salafranka osobně jsem proti tomu, abychom vyčlenili prostředky pro Tibet. A ta otázka ohledně Tuniska, to je rovněž bych řekl velice pochybné. To, o čem se zmínila, eh, z, eh, zmínil kolega, je ještě záležitost, která je zajímavá, ovšem já se na to budu muset podívat konkrétně, protože nemám dostatečné informace, vím, že nemáme dost času, proto budu stručný a poprosil bych kolegy a kolegyně, aby podpořili tu linii, kterou já jsem vyjednal s panem Salafrankou. Děkujeme, říká pan předseda. Děkujeme, pane Guajtieri. Stínový zpravodaj pro ALDE má rovněž tři minuty a je to paní Jachemate. Thank you very much. Děkuji za slovo. Myslím si, jedna věc musí být řečena jasně, musíme opravdu být přísní v tomto ohledu na národní úrovni. Vidíme, že mnoho vlád škrtá rozpočty, protože v důsledku krize samozřejmě hospodářské a osobně si myslím, že není akceptovatelné, aby na evropské úrovni jsme využívali a plítvali finančními prostředky. To znamená, že bychom opravdu měli postupovat podobně jako národní vlády. I přesto jsem si vědomá toho, že finanční prostředky, které vynakládáme na zahraniční politiku, nejsou mm, nějaké obrovské, jedná se o malou částku našeho souhrného rozpočtu a proto je důležité, abychom na některé oblasti abychom některé oblasti zdůraznili, například eh, možnost monitoringu či pozorování A nyní dovolte několik bodů. Překvapilo mě negativní stanovisko rady vůči, na, vůči rezervě pro naléhavé potřeby. Zde máme asi 100 milionů eur, které jsme využili v letošním roce na nouzovou pomoc Haiti. A <clears throat> vidíme, že rada navrhuje nulu na příští rok. Mezinárodní dárci, ovšem, jak víme, eh, neposkytli Haiti prostředky, které byly přislíbeny. EU by se měla snažit pomoci Haiti. Já osobně jsem velice ráda, že nejenom moje politická frakce, ale i ostatní, některé další frakce chtějí um, podpořit ten návrh komise 203 um, milionů eur vyčlenit pro tuto oblast. Další obavu, kterou mám, je nás, v oblasti nástroje stability. Měli bychom um, dodržet návrh komise pro tuto oblast, mít dostatečné finanční prostředky pro kon, mm, řešení konfliktu a mm, možnost reagování na krizové situace, především pokud jde o civilní aktivity, stabilizační mise, školení. To všechno by mělo být finančně podpořeno. Třetí věc. Evropská politika sousedství a partnerské programy Máme zde konkrétní teritoria v našem sousedství, které vyvolávají veliké, měly by vyvolávat ehm, větší zájem ze strany EU a získat větší finanční pomoc. Ehm, většinou jsou to naši sousedé na východ a jich od evropských hranic. To jsou podle mého názoru nejdůležitější oblasti. Samozřejmě, že realizace programů v této oblasti by měla být posílená. A poslední bod je strategie po Baltii. To je financováno na základě finanční spolupráce v oblasti sousedství a partnerství pro východní Evropu. Ovšem, společně se severskou dimenzí bychom se měli snažit využít i jiné stávající Eh, nástroje pro realizaci a podporu této strategie v Pobaltí. Děkujeme paní Brandner, která je stínovou zpravodajkou za zelené. Máte rovněž tři minuty. Děkuji. Několik poznámek a zároveň reakce na otázku pana Salafranky. Ráda bych mu poblahopřála k této velice kvalitní zprávě. Zároveň bych ráda poděkovala za to, že jste otevřen ještě hovořit do různých našich stanoviscích. Pokud jde o jednotlivá čísla, velice rychle, pokud jde o tu podpornou skupinu mediační, máme zde rozhodnutí Rady z roku 2009, chtěli zvýšit eh, tuto schopnost EU nebo možnosti EU v tomto ohledu a vytvořit určitou podpornou skupinu. Ovšem rozpočtu proto nemáme žádnou linku, to znamená, já samozřejmě souhlasím s tím, že asi to nemůžeme udělat přes noc, ovšem měli bychom přistoupit nějakým přípravným pracím, tak abychom vytvořili takový orgán do budoucna. Čere, Navrhuji následující věc, já už jsem o tom hovořila s kolegy v komisi, jsem připravená na tom dále pracovat, podívat se na možnost, jak férovým, spravedlivým způsobem, který by nebyl příliš nákladný, ale zároveň který by nám umožnil jednoho dne vytvořit takovou dobrou kapacitu v oblasti um, mediačního procesu ze strany EU, že bychom se domluvili na nějakých přípravných pracích, ehm, které by mohly nastartovat tento proces. Proto jsem připravena samozřejmě s vámi spolupracovat, když budete ochotní se tím zabývat. No a je to Tunisko. To je program, který bychom měli naléhavě zhodnotit ještě předtím, než odsouhlasíme finanční prostředky, alespoň, řekněme, vytvořit nějakou rezervu, pokud by nedošlo k hodnocení samozřejmě, protože vidíme, že to tam jaksi nefunguje v této zemi a proto bychom měli využít veškeré naše možnosti a zjistit, kde finanční prostředky kam tečou v této zemi. Další věc je dotaz. Vítám úsilí um, pana Salafranky a ostatních kolegů, pokud jde o naše dohody v rámci společné zahraniční politiky a externí služby, které jsme dojednali s paní Eštonovou. Vidím, že velice přísně dodržujete ty hlavní mise, pokud jde o obrané mise. Um, to si myslím, že je dobře. Ovšem Kongo, Guinea-Bissau, um, ostatní oblasti tam si myslím, že bychom se měli snažit o maximální stanovisko, to znamená mít jednu linku pro všechny a pokud by s tím nesouhlasili, tak řekněme vytvořit nějaké klastry v této oblasti, jinak ne, jinak bychom s tím neměli souhlasit, protože v Kongu například bychom se dostali do stejné situace, jak tomu bylo v minulosti, nemohli bychom pomoci Kongu, ani bychom pomohli jiným eh, oblastem, například Bosna, to je další veliký ehm, otazník, když máme linku pro Afganistán, proč máme pro Bosnu. Čili měli bychom být odvážnější a snažit se to ještě dále rozdělit, pokud jde o službu pro vnější činnost. To je dotaz mé strany a na základě vaší odpovědi pak poté připravím pozměňovací návrhy přímo do, roz, do rozpočtového výboru. To jsou hlavní body a jsem ráda, že, doš- že došlo k té žádosti o obnovu těch závazků, především pokud je o stabilizační nástroj a IPU. Děkuji. Děkujeme, paní Brandnerová. A nyní poprosíme dalšího kolegu dvě minuty. Děkuji. Já bych ráda poděkovala panu zpravodaji Salafrankovi za tu zprávu a za jeho sílu a pevnou vůli. Já jsem stínovou zpravodajkou socialistů. To, že říká, že by ty návrhy komise měly být zohledněny, to říká správně, ale ty pozměňovací návrhy, které se týkají konkrétních částek, ty mě trochu překvapují. číslům 1905. Tam se navrhuje nová rozpočtová položka bez odpovídajícího právního základu. O racionalizaci rozpočtu se zde také nehovoří. Na jedné straně, straně se zde něco rozebírá, finanční nástroje, pro spolupráce s průmyslovými zeměmi, ale eh, spolupráce s USA je zde vyloučena. Já vůbec nevím na základě jakého eh, základ, na, na, na jakém základě ta nová rozpočtová položka se zde eh, navrhuje 5 nebo 4 miliony eur podle toho, jestli je to pozměňovací návrh pana Broka anebo pana Stínového zpravodaje. Takže proč je tady tato částka pro spolupráci s průmyslovými zeměmi a proč nejsou zahrnuty Spojené státy americké? Proč jsou tam tedy tyto částky. Jde o fond o spolupráci s určitými průmyslovými zeměmi, nebo o průmyslovou spolupráci s určitými zeměmi. Číslo tisíc. tento pozměňovací návrh se týká možná jen komentářů, ale je poněkud zvláštní. A o 50, 28 a 50, 30 tam jde ještě o ty částky, které Eh, částky konkrétně míníte. Myslím, že u toho hlasování bychom si to měli konkrétně vyjasnit. A tam, tam se zpravodaje, se kterými kritérii jste pracovali, když jste tyto pozměňovací návrhy předkládali. A dále něco srovnatelného. Eh, pilotní projekt, který navrhuje paní Jatemaky, je to eh, mířeno na spolupráci s Ruskem v krizové situaci bychom měli zahájit pilotní projekt. Hovořili jsme přeci o tom, že nepotřebujeme žádný pilotní projekt. Promiňte, pane předsedo, mám ještě eh, tři poznámky, potřebuji tři vteřiny. Dále UNVRA, ne ten palestinský úřad. Zde mám jednu otázku. Předpokládá se zde částka, stejná částka jako v roce 2009. To byl poslední okamžik, kdy UNVRA mělo nějaké potřeby. Proč je tato částka nyní jiná? To se chci zeptat. Děkuji. Děkuji. Slovo má pan Gomez. Paní Gomez. Mnohokrát děkuji. Já bych také chtěla poděkovat zpravodajovi a stínovým zpravodajům za odvedenou práci. Chtěla bych podpořit návrh vrátit na původní úroveň peníze pro Evropský nástroj pro demokracii a lidská práva. A stejně tak jako rozpočet pro pozorovatelské mise, volební pozorovatelské mise. Chtěla bych zdůraznit svoji podporu pro pozměňovací návrh, který předložila paní Muniz k článku 1903 6. Jedná se zde o to, že je třeba, aby a při jmenování vedoucích misí byla respektována eh, rovnováha z hlediska pohlaví a geografická rovnováha, protože to je velice důležité a já si myslím, že je podstatné, aby parlament tuto věc zmínil. Dále podporuji pozměvací návrhy, týkající se policejních misí, které jsou zahrnuty do společné bezpečnosti a obrané politiky. Já si myslím, že něco takového by posílilo transparentnost a dohled ze strany parlamentu. Děkuji. Máme Přeskočili jsme novou zpravodajku, která se předtím nehlásila, ale nyní dostává slovo paní Lezing tři minuty. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem vycházela z toho, že stínoví zpravodajové přijdou ke slovu automaticky. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji eh, také panu Salafrankovi za stanovisko, které vypracoval. Souhlasím s ním v tom, že je velmi důležité co nejrychleji vypracovat co nejrealističtější návrh týkající se Evropské služby pro vnější činnost abychom měli možnost prověřit ten rozpočet, ten návrh a prověřit také rozdělení jednotlivých prostředků na toto oddělení. Ten dosavadní postup v Evropském parlamentu z našeho pohledu, co se týče toho časového harmonogramu a jeho možností, byl naprosto nedostatečný. Hlavně, když zvážíme, jak velký význam tato služba má. Tato služba byla vlastně protlačena parlamentem a podle mého názoru zůstal někde na půli cesty, co se tedy týče alespoň demokratických rozhodovacích eh, postupů. To bychom měli dohnat alespoň co se týče rozpočtu. Co se týče krátkodobé pomoci pro Palestinu a řešení palestinsko-izraelského kon, eh, konfliktu, Moje skupina GUE NGL, pane Salafranco, s vámi souhlasí a to v tom, že tyto, tato pomoc nesmí být v žádném případě krácena je totiž opravdu životně důležitá pro vyřešení, mírové vyřešení konfliktu a pro život palestinců. Souhlasím s vámi i v tom, že Evropská unie by měla hrát velmi důležitou roli ve světě a z toho důvodu musí mít k dispozici dostatečné prostředky. Ale já a GUE/NGL jsme toho názoru, že by Evropská unie měla být mírovým aktérem a podporovat spravedlnost a to v žádném případě, toho v žádném případě nemůžeme dosáhnout eh, nátlakem, násilím a vojenskými misemi. To znamená, že nesmí být investováno do eh, militaristických složek. Musíme eh, disponovat zahraniční politikou, která bude mírová a Evropská unie v ní bude vystupovat jako prostředník vlastními agresivními zákroky v obchodní a zahraniční politice nesmí eh, tohoto dosahovat. Eh, v tomto smyslu jsme k tomu stanovisku a k jednotlivým rozpočtovým eh, položkám předkládali návrhy. Co se týče toho rezervního fondu, souhlasíme s tím, že pokud prostředky pro, že prost, pok, za podmínky, že prostředky budou použity na nevojenské operace. Děkuji. Slovo má pan Miller, ředitelství Lerex, Relex komise. Prosím, dodržte časový limit pěti minut. Uh, Já se pokusím být stručný, pane předsedo. Jak řekl mnoho poslanců, jsme si vědomi obtížné hospodářské situace, ve které se EU nachází a bereme na vědomí připomínky mnoha poslanců, že je třeba být přísný. My jsme rádi, že nás tento výbor podpořil v tom, že chceme zrušit některá snížení, která navrhla rada. A jsme rádi, že nás podpořil pan Franka v tom, že vrátil na původní úroveň některé položky. Ať už pokud jde o platby nebo prostředky na platby nebo prostředky na závazky, jedná se především o předvstupní pomoc. A pan Salafranka nevrací úplně na původní úroveň nástroje pro sousedství a nástroje pro demokratickou spolupráci. Já bych chtěl říci, že jaká, jakékoliv snížení v prostředku pro tyto nástroje nám může zabránit v tom, abychom dosáhli 100% implementace. Dále se zde hovořilo o otázce Palestíny. Zmínilo to mnoho poslanců. My si uvědomujeme, my bereme na vědomý návrh zvýšit tuto položku o 100 milionů na 300 milionů. což by nás dostalo na úroveň, kterou komise navrhovala v minulých rozpočtových letech. A paní Eštnová a komise by byli rádi, aby se nesnižovala podpora pro palestinské obyvatelstvo oproti předchozím rokům. Něco k těm snížením, které navrhuje pan Salafranka. Jedná se o Afghánistán. Zde se navrhuje snížení o 8 milionů. My plánujeme naši pomoc zemím, jako je Afghánistán, velice pozorně. Jak víte, a programování je probíráno se všemi zainteresovanými stranami, s členskými státy, s parlamentem a tak dále. To znamená, že jakékoliv snížení této položky bude představovat snížení naší pomoci afgánským obyvatelům. A nyní k EZPP. Pane předsedo, já si myslím, že e, Pozměňovací návrhy jdou dvěma směry. Za prvé se snaží o transparentnost a za druhé e, se v nich hovoří o tom, co chce socialistický e, zpravodaj. Jedná se o rezervu pro naléhavé situace. A paní Ešnová chce posilovat transparentnost v SZPP. A tato věc eh, je v komise brána velice vážně. Ale otázka je, jestli navrhovaný způsob je nejlepším způsobem, jak dosáhnout transparentnosti. To, že se vytvoří eh, zvláštní rozpočtová položka pro každou misi C SZPP, protože to výbor navrhuje. My se domníváme, že toto možná není nejlepší způsob, jak dosáhnout transparentnosti. A my už poskytujeme velice detailní informace, pokud je o rozpočet každé mise. Máme čtvrtletní zprávy, které zasíláme tomuto výboru. A po každé misi, po té, co je eh, každá mise schválená radou, během pěti dnů vám eh, vždy posíláme detailní rozpis rozpočtu dané mise. O tomto tématu jsme hovořili s parlamentem a doufáme, že se nám podaří nalézt jiný způsob, jak eh, splnit vaše požadavky. A to, co se dohodne v rámci eh, kapitoly SZPP, to bude muset být schváleno radou během rozpočtového postupu. A je také důležité, abychom my chápeme to, že parlament chce vytvořit tuto rezervu, eh, protože to je dobré východisko pro další diskuzi během rozpočtového procesu s radou. Ale pokud taková ta, takováto rezerva zůstane v rozpočtu na příští rok, a bude to možná znamenat, pokud tato rezerva eh, nebude, potom bude mít Evropská unie problém reagovat rychle na nouzové situace eh, ve chvíli, kdy vzniknou. Budeme postupovat eh, v diskuzi o těchto otázkách s poslanci i nadále. A poslední věc, kterou bych chtěl zmínit, Evropská služba pro vnější činnost. A pan Kristofis, zástupce paní Eštnové, a asi potvrdí to, co řeknu. My naprosto chápeme tu potřebu vyjádřenou mnoha poslanci, že je nutné mít dostupný rozpočet Evropské služby pro vnější činnost a to co nejdříve. V současné době připravujeme tento rozpočet a až um, odejdu odtud, budu já osobně pokračovat na práci na tomto rozpočtu. 15. září by komise měla přijmout návrh a bude to takzvaný pozměňovací dopis a bude se týkat toho, jak se implementuje smlouva a tento pozměňovací dopis poté půjde do parlamentu na první čtení. A takže parlament bude mít dostatek času projednat tento návrh během prvního čtení. Paní Eštnová je plně zapojená do přípravy eh, tohoto návrhu a jak jsem řekl, příprava v současné době probíhá intenzivně. A děkuji zpravodajovi za jeho otevřenost a za ochotu spolupracovat s námi a za ochotu vyslechnout si naše připomínky a já doufám, že budeme pokračovat v této plodné spolupráci s výborem i během dalších fází rozpočtového procesu. Děkuji. A nyní předávám slovo na závěr panu Salafrankovi, aby mohl reagovat. Eh, eh, eh, Děkuji vám, pane předsedo. Myslím, že po tom, co zde zaznělo od kolegů, bych mohl individuálně na ta jednotlivá vyjádření reagovat. Co se týče pana Valteriho, může zůstat klidný. Co se týče Palestiny, myslím si, že ze strany komise ehm, bude snaha zachovat stejnou úroveň financování. A co se týče té evropské služby, myslím, že mohu sdílit, sdílet vaše obavy o to, jestli celý návrh projde. Například, pokud chceme mít zvláštního vyslance ve vztahu k, ty, k Tibetu, to například znamená určité kontraindikace ve vztahu k rozpočtu to další téma, které řekl další kolega, to je samozřejmě citlivé, ale nechci zde konkrétně jmenovat nic, co by se týkalo nějaké konkrétní země. Jde nám ale o to, abychom zajistili kontrolu všech vyčleněných prostředků. A tyto prostředky se týkají například i Tuniska. Ať už se, týká, ať už se to týká nějakého regionu, anebo spolupráce se zeměmi na druhé polokouli, to je tedy můj osobní názor. Paní Jatemaky a to, co říkala, k tomu mohu říci, že mě nepřekvapilo negativní stanovisko rady. Vždy se jedná o diskuzi na jedné straně jde vlastně o boj opozice. Dokud není vše skončeno, tak se samozřejmě tak, taktizuje, co se týče toho, čeho můžeme nakonec dosáhnout. Co se týče těch obav paní Jatemaky, a to se týče těch položek na operativní aspekty, tam můžeme být otevření A já té myšlence těchto plateb otevřený jsem. Tato politika v této oblasti znamená, že Evropská unie má zájem na tom, aby se vyplatily prostředky, které ještě vyplaceny nebyly. Pokud tedy jde o tento aspekt plateb, je potřeba jej dotáhnout do konce. A ve vztahu k tomu, co řekla paní Jatemaky, je to tedy tak, jak jsem právě řekl. Um, je to zde ale ještě, je tu ještě ale další moment, který jsem na začátku nezmínil, jde o pomoc Pakistánu. Tato oblast se týká určitě i našich kolegů ve výboru pro rozvoj a my do toho nechceme zasahovat. je to třeba respektovat. Samozřejmě ještě nevíme, do jaké míry se těch 70 milionů, které Evropská unie na pomoc Pakistánu vyčlenila, odrazí v rozpočtu. Paní Brandner, rád bych vám řekl, že podmínky dohody s radou, a tím vlastně reaguji i na to, co jako obavu vyjádřila i komise, jsou následující. Hovoříme zde o specializovaných misích. U těchto je samozřejmě nutná velká transparentnost, co se týče rozpočtu. A já mohu říci, že v této oblasti dojde k racionalizaci prostředků. Necítím silnou podporu pro pilotní projekty, ale i zde máme určitý prostor. A dále, co řekla paní Monisen? Hovořila o spolupráci, o bilaterální spolupráci se Spojenými státy. Rád bych řekl, že tento krok je vlastně navíc a neohrozí již podepsané dokumenty. Co se tedy týče té podpory spolupráce s průmyslově rozvinutými zeměmi. Ano, kolegyně má pravdu v tom, že by se to nemělo samostatně vyčleno, vyčlenovat právě ve světle již přijatých závazků. Je důležité zachovat dobré transatlantické vztahy a to musíme zohlednit i v rozpočtu. Studie anebo aktivity, které mohou podpořit spolupráci mezi oběma stranami, to jsou například think tanky, Ale v celé té spolupráci jde o to, že nesmíme ohrozit smlouvy, které již máme se zeměmi, které jsou například přátelené se Spojenými státy. I v nich se objevuje evropský prvek. To, co vlastně už komise udělala, že bychom k tomu něco přidali navrh, že bychom to podpořili, to je vhodné, ale musíme hledat kompromis. A to říkám i k panu Brokovi. Nesmíme ohrozit závazky, které již máme k průmyslově rozvinutým zemím. Myslím tím již ty uzavřené závazky. A nyní k významu bezpečnostních misí. Rád bych poděkoval zástupci komise. Rád bych poděkoval za tu situaci, která nastane po 15. září. Budeme mít k dispozici jasnější obraz a ten máme vlastně k dispozici již nyní ve srovnání s tím, co jsem říkal na začátku. A co se týče Palestiny, i tam musíme tento aspekt zohlednit. V souvislosti s těmi administrativními aspekty myslím, že tuto záležitost můžeme projednat s kolegy v pondělí. Já samozřejmě předpokládám zlepšení situace, tyto vyhlídky tu jsou. Jak všichni víme, celý proces přípravy rozpočtu souvisí samozřejmě i s taktikou. Proto říkám, že ještě máme prostor pro vyjednání některých vylepšení. Předpokládám rovněž, že i rozpočtový výbor k tomu bude mít co říci. Hmm. Ten limit, o kterém se uvažuje pro tu rezervu, je kolem 18 milionů. Důležité je, abychom měli jasné stanovisko, abychom ho dokázali podpořit a musíme mít také jasně stanoveny priority. A to vše proto, aby ten závěr, ke kterému spějeme, nebyl oslaben, aby se zkrátka nerozptýlil, nerozplynul, aby vše bylo velmi jasné, jasně stanovené. Musíme zkrátka vědět, na čem je potřeba ještě pracovat, co musíme vylepšit, například i cestou pozměňovacích návrhů. Takže tolik ode mě, pane předsedo, na závěr a ještě jednou děkuji všem kolegům za jejich účast a podněty. Děkuji. Děkuji panu zpravodaji i všem ostatním, kteří se zapojili do diskuze. Šest. Během zasedání se o tom budeme bavit dále. Nyní změna Eh, nařízení Rady, kterým se stanoví finanční nařízení o souhném rozpočtu Evropských společenství s ohledem na Evropskou službu pro vnější činnost. Víme, že tady to nařízení rozpočtu, tady to vyjednávání se nachází ve druhé fázi. Pan Sariuš Volský nám příští pondělí představí svou zprávu co se týče změny statusu. Dnes eh, máme přítomného pana Ferma a ten nám podá zprávy o rozpočtu. Eh, poví nám o spolupráci s panem Brokem, panem Verhofstadtem a také spolupráce s panem Galtierim vedli k tomu, že od byl právě přijat odhad výdajů pro finanční nařízení a pro stanovení řádu zaměstnanců. Ale u té Evropské služby pro vnější činnost nedochází k žádné změně. Evropská služba pro vnější činnost musí patřit k legislativnímu programu. Jde zde i o různé vztahy těch institucí, které jsou zodpovědné za tuto službu. Pane Ferme, máte slovo, nemáme příliš mnoho času, takže prosím, buďte stručný, pět až šest minut, prosím. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Ano, já se pokusím být opravdu co nejstručnější. Jak už jste se o tom správně zmínil, jde o naše příspěvky, které se dotýkají změny tohoto nařízení spojeného ze situaci ve vnější službě. To je důležité, protože finanční nařízení, v tom máme spolu, spolu rozhodovací pravomoce, to znamená, že skutečně můžeme vyvinout určitý tlak rád bych řekl následující věc. Vše je založeno na madridské dohodě ohledně vnější služby a to, co se snažíme, je přetavit tuto dohodu do pozměňovacích návrhů, tak aby toto na, finanční nařízení bylo kompatibilní s dohodou z Madridu. Ovšem je zde několik oblastí, které madridská dohoda nepokrývá, nebo naopak, kde je tato dohoda spíše obecnějšího charakteru a vyžaduje doladit ještě podrobnosti. Snažili jsme se rozšířit tyto oblasti, především pokud jde o naše historické pohledy na stávající meziinstitucionální dohodu a snažit se aplikovat novou situa- všechny záležitosti na novou situaci. Nejdůležitější pozměňovací návrh se dotýká sedmičky, osmičky a devítky. A dovolte, abych se konkrétněji vyjádřil k těmto pozměňovacím návrzím k těmto návrhům. V sedmičce hovoříme o tom, že tato diplomatická služba, pokud o administrativní výdaje, by měla, mělo by se na ní nahlížet jakožto na instituci. To znamená, že bychom měli mít odhady ohledně příjmu i výdajů, podobně jako u ostatních institucí, například u Evropského parlamentu. A hovoříme zde o podrobných eh, záležitostech, jak bychom měli stanovit tyto odhady. Ještě jedna věc. Zmiňujeme se pouze o dvou ze tří um, komisařů, které mm, zasahují nebo které pokrývají tuto oblast. Ovšem nezmínili jsme se o paní Georgieve mm, v tomto ohledu, na to se ještě podíváme. U osmičky, to je asi nejdůležitější pozměňovací návrh, protože tu v, této, v tomto návrhu hovoříme o požadavcích na pracovní dokument, který by komplexním způsobem prezentoval souhrný rozpočet, to znamená přehled administrativních i provozních výdajů, které jsou spojeny s diplomatickou službou. Hovoříme zde podrobněji o tom, jakým způsobem by tento pracovní dokument o souhrném rozpočtu měl být prezentován. To je velice důležité, právě aby jsme to provedli vhodným, správným způsobem u devítky. Rovněž jsme to trochu spodrobnili ve srovnání s madridskou dohodou, například struktura vedení v oblasti diplomatické služby, generální ředitel, který byl zodpovědný za rozpočet, za administrativu a tak dále. Toto jsou tři nejdůležitější pozměňovací návrhy. Ovšem, je zde ještě několik věcí, které jsem zatím nezahrnul do mého návrhu a které bychom měli projednat v našem výboru. První záležitost se dotýká diskuzí, které probíhaly o rozpočtu pro rok 2011. Dneska a prezentace ehm, rozpočtových linek pro společnou zem, mm, zahraniční a e, e, bezpečnostní politiku a jednotlivé mise. Dneska už probíhala rozsáhlá diskuze k tomuto bodu a v rámci institu- interinstitucionální dohody se o tom rovněž hovoříme, ovšem bohužel některé záležitosti jsou pokryty mm, ještě přístupem před přijetím Lisabonské smlouvy a právě proto bychom se měli podívat na to, jakým způsobem bychom mohli rozčlenit um, tyto linky pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku, a, a, aby odpovídala stávající situaci. Já osobně navrhuji následující postup. Nemít to v rámci interinstitucionální dohody, ale pokryto ve finančním nařízení, protože zde máme pravomoce spolurozhodování, je to silnější dokument, mohli bychom k tomuto stanovisku předložit pozměňovací návrh, který by pokryl i tu diskuzi, která před chvíli probíhala ohledně prezentace rozpočtových linek pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku pro rok 2011. Další věc, o které už jsme se zmínili, i když tomu nebylo v průběhu stávající diskuse, to jsou výdaje eh, pro eh, eh, tuto oblast, protože není důležité pouze to, co, mm, jak přispívá celá Evropská unie k této společné politice, ale jednotlivé členské státy, protože jinak nebude mít ucelený obrázek k dispozici, nebudeme být schopni zjistit, jakým způsobem bychom měli postupovat. Ehm, nechci hovořit o rozdělování právomocí mezi EU a členskými státy, to rozhodně nejde, spíše o informaci, ale je to důležitá informace. Toto jsou podle mého názoru nejdůležitější pozměňovací návrhy, připomínky k některým věcem, na které podle mého názoru bychom se ještě měli zaměřit trochu je, řekněme, technicky ještě upravit, ehm, možná předložit jeden, dva další pozměňovací návrhy ještě před termínem, který vyprší příští týden u sedmičky, osmičky, devítky, to jsou nejdůležitější. A poté zda chceme eh, prezentovat návrh na strukturu společné eh, zahraniční bezpečnostní politiky a jednotlivé mise. Děkujeme, pane kolego, děkujeme za vaši práci, tato úvodní slova, tuto prezentaci. Děkuji za to, že jste dodržel časový čas, který jste měl k dispozici. Pane Broku, má tři minuty. Pane předsedo, já bych udělal rád několik ve stručnosti poznámek. Rád bych poděkoval kolegovi Myslím si, že je na správné cestě. Myslím si, že pozměňovací návrhy, e, tak jak e, jsou před námi, můžeme podpořit. To je v zájmu dobré dohody. A do jaké míry e, můžeme zohlednit tu diferenciaci, kterou nám představil, o tom se ještě můžeme bavit. Je zde prohlášení vysokého pověřence pro parlament a zde jsou už na základě podnětu kolegy Galtieriho určité vylepšení. Samozřejmě otázkou získává, zůstává, do jaké míry to můžeme zohlednit. Cílem parlamentu je samozřejmě zachovat co největší transparentnost. A v rámci výkonu služby je potřeba zachovat určité pravomoci a myslím, že tam můžeme dosáhnout určité dohody, tak jak to už předeslal kolega Galtieri. Pane předsedo, rád bych vás také poprosil, abychom co nejdříve hovořili o řádu zaměstnanců. Zdá se, že e, se tam, je tam poněkud e, málo nedorozumění a musíme dodržet časový harmonogram. Když se totiž dívám na ten dokument, který máme před sebou, jak je Evropa zastupována například eh, ve Washingtonu, u těch rozhovorů na Blízkém východě, je opravdu na čase, abychom ten řád zaměstnanců probrali. Neměla by utrpět kvalita a neměla by také utrpět kvalita práce a času, který máme k dispozici na výborech. Neměli bychom teď si zbytečně stavět do cesty časové překážky. Proto bych rád poděkoval kolegovi za tu jeho finanční eh, zprávu. Myslím, že se to může podařit v časovém harmonogramu. Jestli se nám to podaří s řádem zaměstnanců, to ještě uvidíme. Samozřejmě budeme muset ještě hovořit o tom, co se děje v rozpočtovém výboru a v právním výboru a jakým způsobem se do toho pustíme. My jsme totiž Eh, výborem, který chce mít fungující zahraniční politiku. A v rozpočtovém výboru a v právním výboru mají zase jiné priority. A to z pochopitelných důvodů. Myslím si, že bychom před tím závěrečným hlasování se měli ve výboru připravit na to, že naším cílem eh, je prosadit náš zájem a naše priority. Děkuji. Děkujeme, pane Broku. Nyní paní Brantnerová, rovněž tři minuty. to Ráda bych poblahopřála kolegově k tomuto stanovisku. Podobně, jak už se o tom zmínil pan Brok, mm, je důležité, aby to bylo specificky spojeno s AFETem. Souhlasíme s tou pomocí, o které zde hovoříte. Ovšem otázku mám ohledně článku 10. Vy tam hovoříte o rozpočtových pravomocech, o, o, u jednotlivých šéfů delegací. To je dobré, že to komise navrhuje u jednotlivých šéfů delegací, ovšem já bych jenom se chtěla ujistit, že tady nejde o nějaké obecné, všeobecné, nebo teda, že by to mělo platit pro všechny šéfy delegací, mm, protože jinak v jednotlivých případech komise to může dělat bez konzultací s parlamentem, ovšem kdyby to bylo obecné pravidlo, tak by to muselo být ve spolupráci s námi, protože by šlo o změnu finančního nařízení, čili objasnit. Toto bych potřebovala dvanáctkám aby národní diplomati byli odpovědní, tak to je velice důležitá záležitost s tím souhlasím, čili pouze jeden dotaz. Děkujeme. Paní Brantnerová, pan Gualtieri, tři minuty. Děkuji za slovo. Pan Farm připravil velice užitečný, velice kvalitní text. Já nebudu zacházet do podrobností, souhlasím s tím, co řekl a rád bych zdůraznil i politickou důležitost této zprávy. Nejenom obsah eh, toho, co tam již je v této zprávě zakomponováno, ale i to, co tam není, například propojení eh, i se zprávou v rozpočtovém výboru. Článek 1 finančního nařízení eh, vyjmenovává jednotlivé instituce. Osobně se domnívám, že ta struktura, kterou navrhujeme v rámci vnější služby a její zahrnutí pod eh, radu, Samozřejmě, že to dává smysl, protože jde o instituci, ovšem zároveň je to trochu nebezpečný přístup. Ve výboru, v našem výboru AFED, pokud nepředložíme pozměňovací návrh v tomto, pokud jsme nepředložili návrh v tomto ohledu, tak to znamená velice jasný signál. Znamená to, že nechceme otevřít takovou tu zmatečnou diskuzi ohledně institucí Evropské unie, ale zároveň chceme zajistit to, aby skutečně to byla samostatná jednotka, která se zabývá eh, vnější činnosti EU. U těch ostatních bodů si myslím, můžeme podpořit to, co navrhuje zpravodaj na někto, několika místech bychom to ještě mohli upřesnit, upravit. Otázka zní, se, v rámci finančního nařízení by měla být reference nebo odkaz na strukturu nové diplomatické služby. Obecně by tam asi mohli mít nějaké odkazy, které nebudou mm, začlenovat čísla, ovšem tyto mise by měly mít určité rozpočtové linky a poté rozpočtový postup by měl jasně stanovit, která linka by byla mm, nebo který bod, která položka spíše by se věnovala nebo pokrývala finančně kterou konkrétní misi. Ty obavy, které zazněly, neznamenají, že by zde byl ohrožen rozpočet pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku. Já si myslím, že by bylo možné tam provádět určité přesuny finančních prostředků bez jakékoliv obavy z naší strany Evropského parlamentu. Děkujeme, pane Guatier, říká předseda a nyní v zastoupení vysoké představitelky doktor Kristensen. Děkuji za slovo. A děkuji za to, co jste řekl, že výbor AFET a chce detailně sledovat eh, celou tuto věc a její vývoj. Já si myslím, že to je dobré pro všechny. Chtěl bych poděkovat také panu Fermovi. za jeho zprávu, za jeho návrh stanoviska. Správně říká, že se zde pohybujeme v oblasti spolurozhodování. Chtěl bych dodat, že jsme ale formálně nebyli v oblasti eh, spolurozhodování, když jsme učinili základní rozhodnutí v červenci. Nicméně Eh, nyní vidíme, že text přijatý radou je text, který odpovídá přesně stanovisku parlamentu, které vydal 6. července. Myslím si, že v tomto ohledu je nesmírně důležité, abychom a měli na paměti dohodu, která byla dosažena v červenci v druhé fázi. Moje hodnocení toho, co se zde navrhuje, je, že tento text dělá přesně to, co jsem zmínil a že respektuje dohodu, která byla učiněna v červenci. S textem samotným nemám žádný problém. Jak pan Ferm správně říká, pozměňovací návrh 8 je důležitým pozměňovacím návrhem, protože je hodně detailní. A my jsme ochotni poskytovat tento druh informací, o které žádáte. A možná bychom se mohli ještě pobavit o těch technických aspektech, o tom, jak to formulovat. Je důležité, abychom, aby se v tomto článku 8.5 nestratilo to, co čeho jsme chtěli dosáhnout. Nejenom, nechtěli jsme stavit jenom to, co dělá e, diplomatická služba, ale co dělá EU vůči ostatním zemím. Není to tady jenom diplomatická služba, ale také komise. Nejedná se jenom o administrativní náklady, ale také o provozní náklady. Když se podíváme na e, ty detaily, které zde uvádíte, jedná se o e, pouze administrativní náklady. pokud jde o to, co říkal pan Ferm ve své intervenci. A hovořil o tom, že je třeba využít příležitosti změny finančního nařízení, aby byl zohledněn aby bylo zohledněno to, co bylo obsaženo v politickém prohlášení. Já něco takového nemohu posuzovat, ale chtěl bych říci, že v prohlášení o politické odpovědnosti bylo explicitně řečeno, že tento problém se bude řešit v kontextu širší meziinstitucionální dohody. Já si myslím, že je v zájmu všech, abychom se snažili dodržovat to, co bylo dohodnuto v červenci. Nevím, jestli odkazování na jiný nástroj je zde správný přístup. A k tomu, co říkala paní Brandner, a moje interpretace a toho práva a stažení prostředků se, se týká jednotlivých šéfů delegací. Děkujeme doktoru Kristoffersenovi. A nyní na závěr předám slovo panu Fermovi, a který může reagovat eh, na to, co jsme si vyslechli od komise a od ostatních poslanců, pan Ferm. Mnohokrát děkuji za připomínky, které jste zazněly. Myslím, že se na tomto stanovisku shodneme. Jsou zde jenom dvě věci, které bych chtěl zmínit. A první se týká toho, co říkala paní Brantna. Úplně souhlasím s panem Kristoffersenem a týká se to jednotlivých situací. Komise nemůže měnit principy, ale musí je aplikovat v jednotlivých případech a to je eh, něco, na co se zde odkazuje, takže na tom se shodneme. A pokud je o tu druhou věc, pokud je o ty rozpočtové položky. Pokud si to dobře pamatuju, řekli jsme, že doposud jsme poukazovali na to, že meziinstitucionální dohoda by měla být transponována do dalších dokumentů, například do řádu zaměstnanců, ale některé věci by měly zůstat v té meziinstitucionální dohodě. A to je věc, na kterou se musíme podívat. Nevím, jestli individuální prezentace rozpočtových položek je skutečně eh, nejlepší věc, která by měla být, ta, ta věc, která by měla být os, eh, obsažena v meziinstitucionální dohodě. Možná by to mělo být jinde. Dohoda z Madridu se tímto částečně zabývá. Já si myslím, že bychom se tím měli zabývat i my. Je třeba se na to podívat. Je to věc, eh, o které jsme se dohadovali už eh, možná deset let a bylo by dobré, abychom konečně našli řešení. A eh, myslím si, že by mělo zůstat otevřená, zůstat otevřená možnost, aby to zůstalo ve finančním zařízení, nikoli v meziinstitucionální dohodě, takováto věc. A děkujeme a panu Fermovi, našemu zpravodaji. A jenom a k časovému harmonogramu lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 18 hodin 7. září. Bohužel vám ale musím říci, že kvůli tomu, že se překrývá hlasování a ve výboru pro rozpočet a pro rozpočtovou kontrolu, a omlouvám se. Omlouvám se všem, kteří nejsou rodilými mluvčími angličtiny, ale kvůli tomu, že je zde napjatý časový harmonogram, pozměňovací návrhy je možné předkládat pouze v angličtině. Hlasovat ve výboru se bude 20. září. A poté na druhé plenárce v říjnu by se mělo o této věci hlasovat v plénu. A takže to bylo stručně o časovém harmonogramu. Dále bych chtěla říci, že schůze a výboru AFET je 6. září v 7 hodin a 7. září v 5 hodin odpoledne. Děkuji. Tímto končím schůzi.